Bonjour à tout le monde. Nous allons commencer. Vás zdravím, takže zahájíme naše dnešní zasedání, ale předtím, než se do toho pustíme, tak chci přivítat naši kolegy z Jižního Sudánu. Je nám potěšením, že se dostavili mezi nás eh, na výbor pro rozvoj. Takže ještě jednou buďte srdečně vítáni na zasedání našeho výboru. A nyní schválíme náš pořad jednání. Jsou k němu nějaké připomínky nebo námitky k našemu pořadu jednání. Tímto je tedy považován za schválený. Obdrželi jste také zápis ze zasedání 21. a 22. ledna. Pakliže máte jakékoliv připomínky k tomuto zápisu, prosím dejte je na vědomí sekretariátu e, do konce jednání a tím pádem bude tento e, zápis schválen. Obdrželi jste doporučení a přijatá rozhodnutí z rozhodnutí koordinátorů e, z 19. února 2013. Pokud máte nějaké připomínky, k výsledku tohoto zasedání, tak je prosím sdělte sekretariátu opět do konce dnešního jednání a tím budou považovány tedy za schválené. Ještě dvě další sdělení. Chci využít možnosti s vámi hovořit, abych se zhostila tématu HIV AIDS bylo dosaženo výrazných pokroků v rozvojových zemích ohledně HIV AIDS. Nicméně v subsaharské Africe je stále populace značně postižena, stále je to eh, prvním eh, příčinou mateřské úmrtnosti a tisíce eh, lidí i dětí přichází o život v důsledku AIDS. Eh, kromě toho dochází ještě k zesilování ehm, infekce i v zemích severní Afriky. To znamená, že boj s těmito s, s touto chorobou musí zůstat naší hlavní prioritou, musí být eh, integrován do všech sektorů naší rozvojové politiky. To je jedna z podmínek naplnění našich eh, cílů, cílů tisíciletí a eh, stále ještě eh, je důležité, abychom pokračovali, abychom vynakládali tlak tomu, aby alespoň 20, 20 rozvojových investic šlo na zdraví a na základní vzdělávání a měli bychom také se snažit, aby podstatná část příjmů z budoucí daně z finančních transakcí byla vyčleněna na rozvoj a na péči o zdraví. Vím, že všichni, drazí kolegové, jste spraveni o této záležitosti, protože se organizují různé události o zdraví obecně a konkrétně o AIDS – takže víte, že to máme zapracovávat do různých zpráv, které vypracovává náš výbor. Ale měli bychom ještě jednou zdůraznit význam, který eh, připisujeme eh, této eh, dramatické metle lidstva a také relativně malému množství prostředků, které klesly mezi lety 2007 až 2010 z 8, přes 8% na pouze 7%. Takže toto je moje první sdělení a druhé sdělení chci stručně pohovořit o Afganistánu a korupci v Afganistánu. V úterý minulý týden mimořádný tribunál ustavený v Kabulu, který měl rozhodnout o eh, v skandálu eh, Kabul Bank, kde došlo k proplacení 900, milionů eh, dolarů, které měly vlastně podpořit tuto banku a měli, to znamená, jsme k tomu přispívali i my, Evropské společenství. A, a tedy eh, nyní víme, že 20 eh, osob eh, bylo eh, obviněno z důvodu falsifikace dokumentů, podvodů a také praní špinavých peněz. Tyto osoby byly odsouzeny tímto zvláštním tribunálem pouze na zneužití důvěry, nikoliv za praní špinavých peněz. K trestu odsouzení soubory pět let s tím, z čehož eh, polovina eh, byla vlastně, eh, polovinu se odkroutili v hotelech, v luxusních hotelech v průběhu vyšetřování. Takže skutečně je to, představuje to velkou výzvu, je hodně v sázce, protože odsouzení za zneužití důvěry ne, ne, neumožňuje využití nástroje, který by mohl být využit v případě praní špinavých peněz, také nedošlo k žádné konfiskaci. Takže to naprosto eh, snižuje eh, možnost Afganistánu eh, tyto fondy získat zpátky. A zdá se, že to byl právě přesně ten cíl, o který šlo v tom procesu. Takže skutečně je to, je to velká výzva z našeho hlediska. Neradi bychom viděli, aby 900 milionů Eh, zmizelo v něčích kapsách. To je zatím z mé strany vše, pan Gerens. Ehm, ano, bratr pana Karzaje byl přímo dokonce implikovan v tomto skandálu. Ano, ano, skutečně měl 30 miliard 30 eh, v půjček, 30 milionů, které zřejmě nechtěl eh, vrátit zpátky. Také viceprezident do toho byl namočen. Takže toto je tedy teď, teď byli odsouzeni eh, pouze zaměstnanci a vedoucí eh, představitelé eh, banky a kontrolních úřadů, ale generální prokurátor, který podal demisi po tomto rozhodnutí, slíbil, že i někteří příjemci Eh, podpory ze strany banky budou rovněž pro následování. Čili toto je něco, je to mezinárodní vývoj, který bychom měli zblízka sledovat. Paní de Kaiser? Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, za tuto důležitou informaci. Já nejsem právničkou, hovořila jste o zvláštním eh, tribunálu. A odvolání bude u jakého soudu, jaké instance? Afganistán eh, vytvořil zvláštní tribunál za účelem vyřízení této záležitosti, protože 900 milionů eh, tedy z defraudovaných peněz, to je skutečně nevýdaná částka, když se podíváme na jakou, jakou, jaké procento to představuje z afgánského HDP. Eh, ovšem ten zákon, který to upravoval, byl, měl doznačné mezery a jak to z hlediska toho, jak, jaký je odvolací proces. E, pokud jde první e, precedent kasačního soudu, tak zdá se, že by byly ještě dva stupně běžný odvolací soud a pak nejvyšší soud. To znamená, že toto odvolání je tedy není v běhu, není probíhá a nelze než doufat, že soudní systém Afganistanu bude schopen aplikovat tedy zákon přesněji a věrněji než v prvním případě. A co Evropská komise? Chce k tomu něco dodat? Dobrá. Dávám tedy slovo zástupci. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych eh, vás informoval o tom, že komise přijala příští týden sdělení o tom, aby se zlepšila výživa na celém světě. A jmenuje se eh, podpora eh, dět, eh, výživy dětí a matek v rámci politického rámce. A chceme právě řešit mrhání potravou a také ten problém, když děti mají váhu, která je mm, příliš malá pro, a jsou příliš eh, eh, tenké než, eh, a je to způsobené podvýživou. Jedná se tedy o to, abychom získali větší politické zasazení o boji proti podvýživě a aby se zvyšovaly znalosti a expertní zkušenosti. A hlavní prvek tohoto sdělení je, že budeme postupovat multisektorálně, že humanitární akce budeme spojovat s těmi, které spojují, směřují k vývoji, k tomu se zavázal také generální ředitel, který toto má na starosti a budeme podporovat vlády v tom, aby dostávali svým závazkům. Chci také říci, že komise se politicky zavázala v rámci širšího globálního úsilí podpořit země, aby se snížil počet dětí, které nejsou dostatečně velké v důsledku podvýživy. A jedná se o to, že e, jde nám o to, aby od roku 2025 se výrazně počet dětí, které nejsou, nemohou dostatečně růst, mají, růst, e, mají zastavení růstu z důvodu podleživě. Děkuji, pane předsedo. Já velmi děkuji zástupci komise za jeho sdělení. To je samozřejmě v souladu s bodem 4 našeho pořadu jednání, ale já jsem tomu rozuměl tak, možná, že jsem se ale mýlil. Já jsem si myslel, že dáváte slovo komisi proto, abychom věděli, co si komise myslí o tom předcházejícím tématu. To znamená, vy jste nám podala velmi důležité sdělení, které se týkalo procesu, ke kterému došlo v Afganistánu. Reagoval na to taky pan Görens a paní Kaiser. Já jsem do toho nevstupoval, ale já <laughs> jsem si myslel, že ve chvíli, kdy vy jste se obrátila na komisi, tak jsem očekával, že komise bude reagovat na to, co jste říkala, a ne, že bude reagovat na něco, co je až v bodě čtyři. Mně samozřejmě přijde velmi zajímavé to, co řekla komise, komise a jak si nechci žádným způsobem samozřejmě to podceňovat, ale chtěl jsem, aby se vyjádřil opravdu k tomu, co jste říkala vy. Takže toto sdělení komise, to je spíš běžné řádné sdělení, což bylo na pořadu jednání a já děkuji zástupci komise, že nás o něm informovali. A nyní přecházíme k další otázce na Evropskou komisi. Nedost, nejsou tu žádné otázky, takže tím pádem se pustíme do bodu 7 našeho pořadu jednání, což je situace Eh, nezletilých bez doprovodu v Evropské unii. A bude následovat výměna názorů k našemu návrhu týkající se nezletilých bez doprovodu. Pan Charles Gerens je naším zpravodajem k tomuto tématu a já mu tudíž dávám bez dalších protahů slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, ano, jak jste řekla, je to návrh stanoviska. A podle posledních statistických údajů, které máme z roku 2011, víme, že více, víme, že v 27 členských států, v státech vlastně státy obdržely více jak 12 000 žádostí od nezletilých kteří se dostali na území Evropské unie bez jakéhokoliv eh, doprovodu. Většinou se jedná o oběti organizovaného zločinu, obchodování s lidmi a eh, i z tohoto důvodu můžeme říci, že se jedná o velký humanitární problém a je to problém, kterému čelí všechny členské státy. Eh, jakým způsobem se členské státy k těmto dětem staví? Velmi rozdílně. Všechny členské státy podepsaly umluvu OSN o ochraně nezletilých a dětí, stejně také jako umluvu a chartu lidských práv eh, Evropské unie a také další mezinárodní dokumenty týkající se ochrany dětí. To znamená, že těch právních nástrojů tady máme velmi mnoho. mnoho. Jsou to nástroje, které se zabývají právě obchodování eh, s, s lidmi a také organizovaným zločinem. Nicméně, ale tady chybí opravdu konkrétní nástroje právě pro tyto nezletilé bez doprovodu. To znamená, jak se k ním stavit, jak jim nabídnout ty základní jak si po, eh, pokrytí základních potřeb, které mají, jako ubytování, jídlo a tak dále. V roce 2010 Evropská unie podstatě odsouhlasila plán, akční plán, který má, má platit v období 2010 až 2014. Je to akční plán týkající se právě ochrany nezletilých dětí bez eh, doprovodu. My jsme se také eh, rozhodli, že tady také vypracujeme naše eh, stanovisko a také na požadav, jak si na žádost paní Lisbeth jsme se rozhodli vlastně, že se budeme tomuto tématu eh, zabývat. V první řadě je ale třeba říci, že ve chvíli, kdy budeme chtít eh, zamezit tomu, že ty naše politiky budou tak eh, roztříštěné, tak budeme potřebovat samozřejmě nějaký společný právní rámec, jinak to nepůjde, což pro mnohé může představovat určitou iluzi, i když tady si myslím, že bychom si měli uvědomit, že všechny tyto politiky také musí být v souladu s migračním politikou. A já bych opravdu velmi rád viděl, co si o tom všem myslí eh, také poslanci, ale také Evropská komise. Bude chtít Evropská komise opravdu udělat něco pro, ještě pro tento nástroj, který se bude týkat opravdu konkrétně jenom těch nezletilých eh, dětí bez doprovodu. A já proto také stavím tuto eh, otázku vlastně jménem také paní zpravodajky. V konečném důsledku jde o to opravdu najít nějaké trvalé řešení, které také těmto lidem umožní vrátit se do svých zemí původu, anebo do nějakého jaksi, do nějaké instituce, která se bude nacházet v třetí zemi. A z perspektivy Evropské unie si myslím, že my musíme udělat vše, co je v našich silách pro to, abychom zlepšili naše vztahy se třetími zeměmi. Tak, abychom zajistili, že to nezletilí při jejich příjezdu budou, eh, že s nimi bude zacházeno opravdu odpovídajícím způsobem. A toto všechno opět samozřejmě souvisí s migračními politikami, také to souvisí s azylovou politikou právě pro tuto cílovou skupinu a to je třeba opravdu zcela zásadně zohledňovat. Také si musíme uvědomit, uvědomit, že to musí být opravdu stěžení eh, bod našich bilaterálních vztahů s třetími eh, zeměmi. A také je třeba si uvědomit, že tady potřebujeme určité finanční nástroje, finanční nástroje, které budou také součástí migrační politiky a finanční nástroje, které budou konkrétně opravdu eh, určeny pouze pro tuto cílovou skupinu, to znamená nezletilé děti bez doprovodu. Protože doposavat tomu bylo tak, že právě tato cílová skupina eh, měla nebo měla v podstatě k dispozici nejnižší částky z těchto finančních nástrojů. Dále, co se týče výměny údajů, tady velmi důležitou hraje, roli hraje Europol a Frontex, stejně tak jako Evropská migrační síť. Děkuji. Pan Svensson. Máte slovo. Řečník hovoří bez mikrofonu. Mitt tyke, mycket bro, Děkuji. Já si myslím, že to, co zde zaznělo, bylo opravdu velmi důležité. My předložíme ještě naše pozměňovací návrhy, které pouze v podstatě tento text posílí, protože ten text považujeme za dobrý. V tom, této souvislosti bych paní předsedkyně rád eh, řekl ještě jednu věc, protože pro nás je to také velmi důležité. V posledních deseti letech tomu bylo tak, že zmizely opravdu desítky tisíc dětí uprchlíků. A v této souvislosti jak to mám v tuto chvíli formulovat. Švédsko samozřejmě má svou migrační politiku, která se taky zabývá eh, eh, jaksi otázkou uprchlíků, ale není přece možné, abychom dopouštěli i v budoucnosti, že bude mizet tolik dětí, protože ty děti opravdu zmizí. To znamená, že tyto vysoké, eh, toto vysoké množství zmizelých dětí je třeba opravdu zohledňovat a nezapomínat na něj. Dále. Ve chvíli, kdy hovoříme o těchto věcech, tak eh, hovoříme o eh, migračních proudech, o tom, že je třeba rozdělit si tu zátěž, ale právě, právě to si myslím, že je třeba změnit to naše myšlení nebo to naše vnímání těchto věcí jako zátěž, protože tady dochází k opravdu v podstatě k tomu, že ty lidi jsou odosobněny, oni, oni už vůbec nejsou vnímáni jako lidi, jako živí lidé. A já si myslím, že na to nesmíme zapomínat, protože toto jsou nelegální eh, jaksi eh, migranti, tak jak o nich hovoříme, ale vy přece ve chvíli, když hovoříme o takovýchto lidech, tak je nemůžete vnímat jako nelegální nebo ilegální, protože člověk sám nemůže být nelegální. Nelegální může být jeho chování nebo nějaký čin, který vykonal, ale ne člověk eh, samotný. A to jednoduše nemůžeme spochybňovat, stejně tak jako nemůžeme spochybňovat právo na svobodu a bezpečnost. A to musíme opravdu opětovně opakovat. A komise to také několikrát již ve svých sděleních řekla, Přesto jsme ale velmi, velmi daleko od té situace, ve které bychom mohli říci, že tito lidé nebo s těmito lidmi je zacházeno opravdu na té stejné úrovni jako se všemi ostatními. Kromě toho také zapomínáme na sociální bezpečnost a zabezpečení rodin. A to já neříkám jak se ze srandy, protože spousta nebo většina uprchlíků, kteří eh, přijedou na území Evropské unie, tak vlastně přijedou z toho důvodu, že nemají vůbec žádnou jinou volbu. Dostali se do slepé uličky a jediná možnost v podstatě pro ně je buď útěk, anebo smrt. A z toho důvodu ta naše migrační politika musí mít odpovídající podobu. Musí to být migrační politika, jejíž hlavním cílem nebude tyto lidi okamžitě poslat někam zpátky nebo poslat pryč. Musí to to být migrační politika, v rámci níž ti lidé, kteří jsou její součástí, nebo ty cílové skupiny, jsou vnímáni jako lidé. To znamená, uprchlík nesmí být vnímán v první řadě jako zátěž, musí být vnímán jako člověk, který má své sny. Každý uprchlík je také člověkem. Samozřejmě, že je to situace, která je velmi složitá, ale my musíme těmto lidem zajistit situaci, ve které oni budou moci žít v bezpečí, ve které se budou moci dále rozvíjet. A to samozřejmě se vždy odvíjí od délky pobytu každé této osoby v jednotlivém státu. Dále, co se týče jaksi konkrétních návrhu k tomuto textu. My si myslíme, že ten text je samozřejmě velmi dobrý, to jsem již eh, řekl. Je možné, že ne všechny, nebo jak si je jasné, že všechny ty nástroje nebudeme moci používat opravdu efektivním způsobem, dokud se nezmění naše vnímání těch eh, uprchlíků, tak jak jsem o tom právě hovořil. Pan Kostes. Děkuji, děkuji paní předsedkyni. V první řadě bych rád poděkoval Charlesovi. Děkuji v podstatě za to, že zde několikrát eh, zazněly ty hlavní problémy nezletilých dětí eh, bez doprovodu. V naší zemi v podstatě se s takovýmito případy tady setkáváme neustále. Na našich hranicích se neustále setkáváme s dětmi, které jsou bez identifikace, o kterých nevíme nic, nemají vůbec žádný dopravod a většina z nich se ocitne na ulici. V podstatě ten jejich, eh, ta jejich situace je velmi složitá i z administrativního úhlu pohledu. To znamená, že je třeba samozřejmě chránit eh, jejich eh, práva. A myslím si, že to je v pravomoci a je to povinností každého jednotlivého členského státu starat se právě o tyto nezletilé. Je třeba starat se právě o nezletilé děti bez doprovodu v eh, rámci mafí, protože ty je využívají a vykořistují je. To znamená, že je třeba opravdu zahledňovat všechny okolnosti, ve kterých tě, tyto děti žijí. Proto také musí fungovat Eh, procesy adopce, které umožní tyto děti adoptovat. Je třeba samozřejmě také zajistit, aby migrační politiky zohledňovaly hlavně v první řadě práva dětí. To znamená, že je třeba v první řadě, opravdu v první a poslední řadě zohledňovat práva dětí. Musíme Potřebujeme nějaký společný rámec, potřebujeme společné nástroje, které budou také dobře financovány, které také budou namířeny proti obchodu s lidmi. Potřebujeme také eh, podporu ze strany policie. Musíme zajistit těmto eh, nezletilým eh, dětem podporu, bezpečí a také přístup eh, ke vzdělávacímu systému. To znamená, musíme spolupracovat se všemi zeměmi, se zeměmi původu, se zeměmi tranzitu i se zeměmi hostitelskými. To znamená, že je třeba také si uvědomit tu vazbu mezi migrací a rozvojem. Protože tady eh, je třeba také si uvědomit, že k návratu toho nezletilého do jeho země původu může dojít pouze ve chvíli, kdy to jeho rodinná situace umožňuje. To znamená, že tady je třeba hovořit o integraci těchto nezletilých eh, v hostitelských zemích. A tady hovořím o kompletní integraci. To znamená integraci, která počítá mimo jiné i s tím, že eh, tito nezletilí ještě předtím, než eh, se stanou plnoletými, také získají občanství té hostitelské země. A proto je třeba třeba eh, si také uvědomit, že my už jsme tady slyšeli, eh, jak si spoustu sdělení hovořilo se o akčním plánu, ale tady potřebujeme opravdu něco zcela konkrétního, něco konkrétního pro nezletilé eh, bez doprovodu. Potřebujeme něco, co bude fungovat na celoevropské úrovni a co zajistí opravdu bezpečí všech nezletilých na evropské úrovni ve všech členských státech. Děkuji. Mission, Takže slovo má komise, pokud eh, si přejete něco říci. Pan Jan Saver. Thank you very much. Děkuji. Dovolte mi, abych všem poděkoval za příspěvek do této diskuse. A zpráva, kterou eh, byla připravena, je velice dobrá a velice dobře podložená výzkumem. A proč děti migrují, jsou různé důvody. Někdy utíkají před eh, pronásledováním, někdy prostě hledají lepší život. Ale je třeba v první řadě přihlížet k tomu, že to jsou děti a teprve pak se starat o jejich status, což také zdůraznili mnozí z vás. A také přesně proto se komise rozhodla pracovat prostřednictvím akčního plánu. To nám totiž umožňuje zaujmout horizontální přístup. Jak jste možná viděli, akční plán zahrnuje několik právních iniciativ, které probíhají, některé už se blíží k finalizaci, ale jsou to také projekty a spolupráce mezi různými aktéry v této oblasti. A to je přesně ten přístup, který potřebujeme v případě takového jevu, abychom mohli jednat na různých úrovních a různí lidé, kteří se dávají dohromady, včetně nevládních organizací, jejich příspěvek je velice cený v této oblasti. V září jsme schválili revizi tohoto akčního plánu uprostřed období a e, tam jsme vlastně provedli inventarizaci, ale jsou tam také náměty, jak postupovat dále. Například e, je tady zpráva o podporu, pro, po, po, po, pokroku se společném legálním rámci. Týká se to zákonu o azylu, ale také směrnice o návratech. A my budeme vydávat eh, například k tomu sdělení do konce tohoto roku, protože tam je zvláštní hlava, která se týká eh, nedospělých a také eh, jak bojovat proti obchodování se lidmi a zvláště se to týká dětí. Čili tohle to jsou všechny iniciativy za posledních několik let. Těšíme se, že budou realizovány a zajímáme se samozřejmě o to, jak to realizují členské státy. Teprve potom se budeme dívat za ten současný právní rámec. Tolik jako odpověď na eh, ten váš čtvrtý bod, který jste tady zmiňovali. Rád bych také zdůraznil několik praktických příkladů spolupráce, kde já osobně se toho účastním. Například některé záležitosti, které se snažíme řešit, jsou vysoce technické, například to vystupování rodinných příslušníků nebo vystupování také věku a tady nemá smysl nějak rozlišovat. A proto jsem velice rád, paní předsedkyně, že takto to vidí i ostatní aktéři, také e, Úřad pro podporu uchazečů o Azyl pomáhá státům, aby se k tomu mohli spojit a dělají k tomu guideliny z doporučení, ale neomezují to jenom na uchazeče o azyl. Tak to tedy přispívá akční plán. To je jenom jeden příklad, přičemž to není jenom eh, eh, takové, aby lidé uvažovali v rámci určitého souboru nástrojů, ale aby také tak jednali. Takže si myslím, že to je opravdu výborné. Statistika ukazuje, že nedoprovázení nezletilí jsou eh, velice důležitým problémem, který neuplyne, nepřestane existovat od roku 2014, proto vítáme vaše vstupy a opravdu i za rámec roku 2014 se musíme chystat na další práci. Vztahy s třetími státy, to je moc důležité. Proto také komise na toto upozorňuje, jakožto na prioritu v politickém dialogem, ve svém politickém dialogu s třetími státy. Opět, zmiňovali jste tady trvalá řešení, například návraty nezletilých osob. Musím říci, že k tomu dochází zřídka kdy, ale tam, kde se to daří, je to zjišťováno jako nejlepší řešení. Ovšem je to věc složitá. Například přáli bychom si eh, dítě dát zpět eh, do kontaktu s rodinou, ale nejprve musíme tu rodinu vysledovat, což vůči třetím státům je samozřejmě obtížné, ale je tady mnoho prostoru pro spolupráci států. Pak, pokud se jedná o projekty, pak eh, já jsem si vědom toho, že existuje řada projektů a řada eh, fondů, ale ta eh, zpráva prostřed období je doprovázena také zprávou komise, který je velice dlouhým dokumentem a hovoří se tam o různých věcech, například jak je třeba bojovat proti obchodu s lidskými bytostmi a hledat trvalá řešení, tedy návraty i nebo spolupráce s státy původu. Je tam mnoho projektů, nebudu to všechno uvádět provádět. Například je tam celá řada pilotních projektů na žádost Evropského parlamentu také. Tam je projekt, který poběží dva roky a tedy pilotní projekty existují a ty povzbuzují inovativní přístup, aby se mm, uskutečňovala spolupráce mezi neziskovkami a členskými státy i na základě výzkumu, který už v této oblasti byl vykonán. A mm, první e, takováto výzva k projektu už byla právě ukončena a teď to hodnotíme. Například vy jste tady také zmiňovali problém, jak je to nezletilých, s nezletilými, kteří utečou z nějaké péče, tam, kde se o ně má pečovat. Čili samozřejmě je nelze e, zatknout nebo někam uzavřít, čili pak se dostanou do vlivu kriminálních sítí a změní. Zase je tady možnost spolupráce na evropské úrovni. Proto boje, tady je akce v rámci strategie boje proti obchodování s lidmi právě na podporu e, služeb na ochranu nezletilých dětí. Musí se to dělat samozřejmě na evropské úrovni a také samozřejmě se to týká pohraniční kontroly a je to velice dobré, když se to bude dělat v souvislosti se spoluprací mezi členskými státy. Dobře, že to tam je. Děkuji vám. Pane Gerenc, máte slovo e, na závěr. Ano, myslím si, že v rámci našeho výboru máme v podstatě jednomyslný názor, pokud jde o e, to, že je naprosto nezbytně nutné dělat vše, co je v našich silách této e, věci. E, hovořila jste o akčním plánu, ale dělat vše, co je v našich silách, to znamená jít ještě trochu dál. Potřebujeme nějaký jasný rámec, který nám umožní implementovat to, co je už v rámci té úmluvy na kterou eh, odkazuji. To je něco, co musíme zdůraznit, protože konec konců jde, jde o děti. Čili eh, jedná se o bytosti, které jsou nejzranitelnější, které se nemohou bránit eh, před různými hanebným, různým hanebným zločinům, rizikům, kterým jsou vystaveny. Proto se tedy shodujeme všichni na tom, že potřeba mít nějaký jasný normativní rámec, který toto bude upravovat na tom se shodneme my jakožto parlament, jakožto eh, jak eh, orgán, který může dodávat určitý, určité podněty, jak ta, jakožto legislátor v naší funkci legislátorem. A myslím, že také paní Grisbeck v rámci svobody, v rámci tedy výboru pro občanské svobody eh, můžeme udělat to, co je potřeba. Měli bychom se zhostit iniciativy k tomu, abychom postoupili směrem k tomuto normativnímu rámci. Děkuji. A samozřejmě tím předpokládám, že hovořím taky s další kolegy. Pozměňovací návrhy toho, tomuto stanovisku jsou do 21. března v poledne. Hlasování bude 23. dubna. A nyní bod 8. A jde o náš návrh stanoviska k doporučení radě k 68. zasedání valného schromáždění OSN. Náš zpravodaj je pan Krištof Lísek. Jemuž tímto dávám slovo, aby představil svůj návrh. Thank you very much, Madam Chairman. I would like to say... Nejprve mi dovolte, abych řekl, že toto je moje první snaha o stanovisko, čili pro mě je to věru dějný okamžik. Ale abych nezabíral příliš mnoho času, protože máte text tohoto stanoviska. Pak eh, my tady hovoříme o zasedání OSN, o valném schromáždění, které eh, začne v prosinci a zaměří se hlavně na cíle postmilenia a trvale udržitelného růstu. Dále tam budou debaty o demokracii, právním státu, lidských právech, mír, eh, spolupráce v křehkém státu, rozvoj humanitární pomoc a to zvláště pak v kontextu bezpečnosti humanitárních pracovníků a také odpovědnosti odpovědnosti za ochranu. Proto jsem se ve svém stanovisku zaměřil zejména na čtyři oblasti. Za prvé je trvalé udržitelný rozvoj a jeho cíle, protože já si myslím, že je důležité, aby tady skutečně byla vazba mezi přístupem k energii, k vodě, aby byla trvalé udržitelné použití půdně, aby se aby efektivně využívaly přírodní zdroje, aby se zmírňovaly dopady klimatických změn a to všechno v rámci rozvoje. A to všechno je třeba řešit holisticky. Zejména 68. Eh, zasedá valné schromáždění OSN by se mělo zaměřit na všeobecný přístup k vodě a na eh, cenově dostupné udržitelné energetické služby, eh, protože to jsou také strukturální příčiny hladu. A vede to ke kolísání také eh, cen eh, potravin a k zhoršování zemědělství v, v rozvoji zemí. Proto je třeba to řešit. Dále, rozvojový rámec po roce 2015. Já souhlasím s panem Kačmarkem, eh, který ve svém návrhu zprávy o tomto rámci hovoří. A myslím si, že globálně za to, když hovoříme o tom, na jaké rozvojové cíle bychom se měli zaměřit po roce 2015, pak je důležité, abychom se nejprve zaměřili na vymícení chudoby a na boj proti chudobě. To by měly být eh, skutečné priority. Musíme se zaměřit na lidská práva se zvláštním důrazem na demokracii a na zodpovědnosti institucí. Za třetí, je třeba se zaměřit na to, aby vývoj byl efektivní, včetně politiky soudržnosti za účelem efektivity rozvoje a pomoci. Za třetí, financování ve prospěch rozvoje. Já se domnívám, že pro období eh, po roce 2015 by Evropská unie měla vyčlenit minimálně 0,7 hrubého národního příjmu, ale měli bychom použít další finanční mechanismu, například soukromé a eh, všeobecné eh, státní partnerství, potom bychom měli spojovat granty, úvěry, mobilizovat i vnitrostátní zdroje. A za třetí, nebo za čtvrté, mír a bezpečnost. Já také zdůrazňuje, že je třeba zlepšovat vazbu mezi pomocí, rehabilitací a rozvojem a posilovat koordinaci mezi humanitární pomocí a e, těmi, kdo ji zajišťují a těmi, kdo se starají o rozvoj. Děkuji. A slovo má pan Cortes Lastra. Děkuji, paní předsedkyně. tuto chvíli chci v podstatě hovořit za paně, z pana Enrika Herrera, který děkuje panu zpravodaji za jeho práci, protože samozřejmě všichni víme, jak je velmi důležité spolupracovat právě i s OSN v souvislosti s cíly tisíciletí, tedy milenie, pardon. Samozřejmě, že je velmi důležité hovořit o vymícení chodoby, ale nikdy nesmíme také zapomínat na souvislost, kterou má s udržitelným rozvojem. Nějaké jaksi společné mezinárodní dohody musí opravdu sladit oba dva tyto cíle, aniž by šly na úkor jeden eh, druhého. Co se týče tedy s těmi cíly které jsme si stanovili pro, roky dva, pro rok 2015. Víme, že energie bude velmi velkou výzvou a proto potřebujeme také nějaký společný eh, rámec, pro období po roce 2015. Nicméně, ale proto, abychom ho mohli vytvořit, potřebujeme také zhodnotit celé to období do roku 2015, abychom věděli, kde jsme udělali chybu. Já jsem chtěl také říci, že co se týče Eh, cílů eh, milénia. Eh, tady by naše opravdu činnost měla, měla být co nejintenzivnější. Měli bychom opravdu participovat co nejvíce, ale nejenom my, ale i také eh, všechny další organizace nebo všichni další zúčastnění eh, akteři, včetně nevládních organizací. Dále pro období po roce 2015 bude velmi důležitý nějaký jaksi předvídatelný finanční rámec, který bude mít nové cíle, které si stanovíme, protože bez toho mezinárodní společenství jistě ztratí důvěryhodnost a my nebudeme moci eh, si splnit ty prioritní cíle, které jsme si eh, stanovali hlavně v souvislosti s vymícením chudoby. To znamená, že to, co nás čeká, je velmi náročné a já si myslím, že v tomto procesu Evropská unie musí zajistit, že bude mít vedoucí pozici. Děkuji. Děkuji, pan Gerenc. Děkuji vám. Bylo eh, řečeno tedy, že to je byla první zpráva našeho kolegy eh, na tomto výboru. Já mu chci eh, blahopřát ke skvělé práci. Kdyby to takhle bylo, vždy to by skutečně bylo důvodem ke skutečné euforii. Každopádně děkuji a chci říct si pouze dvě věci. Je potřeba, aby další zasedání valného schromáždění bylo nějakým způsobem užitečné. Myslím si, že je potřeba být dostatečně ambiciozní a doufám, že Pibalksovi se podaří vtisknout eh, zasedání do určité míry eh, svůj vlastní otisk, abychom eh, byli určitou referencí jakožto instituce pro všechny, včetně OSN, protože OSN jinak by eh, mohli být svědky toho, že jejich ambice budou výrazně omezeny tedy v oblasti eh, rozvojové spolupráce. A proto je toto výzva ke zodpovědnosti všech, je to jakýsi první test pro ten koncept diferenciace. Pokud eh, máme mít skutečné mileniové cíle pro rozvoj, pro, pokud tedy pro, po roce 2015, tak já myslím, že skutečně pan Píbals by si měl vyhrnout rukávy a pustit se do práce. A ne přestat jenom vyprávět něco, protože ti, kteří generují skutečně ty prostředky, by je měli také aplikovat nebo by je měli vyčlenit na uh, politiky, které přispívají k potírání chudoby. Takže já jsem proti tomu, aby byla Evropská unie skromná. V New Yorku skutečně bychom měli být silní, a to na základě i závěru, které jsou ve zprávě našeho, ve zprávě našeho kolegy. A tak, aby komise skutečně mohla mít parlament za sebou. A doufám, že i někteří členové našeho výboru se budou moci zúčastnit na okraji tedy tohoto zasedání v New Yorku a ovlivnit průběh věcí. Děkuji a slovo má pan Martinez. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručný. Co se týče zprávy, kterou nám zde představil náš kolega, tak eh, si myslím, že jde o zprávu, která je velmi stručná, velmi přesná a velmi dobrá. Jde tady v podstatě o seznam potenciálních závazků, které musí v podstatě zohledňovat samozřejmě autor celé zprávy. Já eh, říkal, eh, říkal to pan Görens, ale já si nejsem zcela jistý, že za Evropskou unii v New Yorku v OSN bude hovořit eh, pan komisař protože Evropská unie má již svou právní subjektivitu, to znamená, že já si myslím, že to možná bude nějaký zodpovědný na nejvyšší úrovni. To já nevím, nevím přesně, kdo nás eh, bude eh, zastupovat v New Yorku, ale to je jedno. Já v každém případě souhlasím s tím, co říkal pan Görens. A myslím si, že ta zpráva, kterou představil pan Lisek, je velmi dobrá, protože je velmi stručná a velmi přesná. Já si myslím, že jsem asi nejstarším tady v této skupině a proto mohu eh, říct eh, panu Lišekovi, že my jsme to tady říkali v podstatě, že vždycky první zpráva je trošičku takovou ztrátou panenství, tak já to nechci eh, možná aplikovat teď na vás, ale v podstatě vy jste splnil tu svoji jak si. úlohu, prošel jste tou eh, zkouškou a stal jste se již eh, naším novým zpravodajem, takže gratuluji. Děkuji. A ještě znovu dávám slovo, slovo komisi, kterou zastupuje Barbara Luek a Pedro Henriks. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Takže v první řadě mi dovolte říci, že bohužel zástupce, který tady měl být, si nemohl vzít slovo, každopádně za komisi spolupracujeme s dalšími eh, kolegy eh, v rámci v rámci Konunu. A, takže jenom eh, obecně bych chtěla říci, že priority 67. valného schromáždění stále platí, jsou to stále platné priority Ovšem eh, chci zdůraznit také to, že 68. zasedání bude mít obzvláštní význam pro rozvoj a v tomto směru bych eh, chtěla poukázat také na diskuze eh, o v rozvojové agendě po roce 2015, MDG a další na to navázané aktivity, včetně konference Rio plus 20, včetně založení fora na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji, které se sejde eh, tedy na začátku UNGA 668 a dále eh, pracovní skupiny o udržitelných eh, cílech a financování udržitelného rozvoje. Jak víte, tak komise nedávno schválila sdělení Eh, důstojné, o důstojném životě pro všechny, kde se navrhuje společný přístup ke všem těmto záležitostem, díky nimž se bude mo- moci sladit proces OSN spolu s tím širším rámcem po roce 2015. Myslím, že máte na vaší agendě mileniové cíle a tyto diskuze zítra. A obsah této debaty pak může být dalším podnětem pro MDG po roce 2000, eh, eh, až po roce 2015. Mohli bychom tam mít i obecnější odstavec, kde se bude hovořit o integraci eh, udržitelného rozvoje, ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje, což chceme, aby probíhalo efektivněji v rámci OSN. A pokud jde o financování pro rozvoj, je potřeba eh, zdůraznit potřebu integrovaného přístupu, o financování a dalších možnostech implementace follow-upu kryju, jednání o klimatu a další procesy. Plně podporujeme ten eh, um, ucelený přístup, který zahrnuje všechny zdroje financování, to znamená eh, národní, mezinárodní, soukromé i veřejné prostředky, a obzvláštní pozornost bude věnována soukromým prostředkům a některým eh, strategickým krokům, včetně monitorování. Bude také důležité zmínit eh, téma mezinárodní migrace a rozvoje při zohlednění dialogu na vysoké úrovni na toto téma, k čemuž by mělo dojít eh, v říjnu 2013. Komise momentálně připravuje sdělení, kterému se říká maximalizace rozvojového eh, dopadu migrace. Tím se snažíme eh, přispívat k tomu, aby se ustavila evropská pozice v rámci vysokého dialogu v OSN a přípravy dalších eh, kroků v kontextu dalšího rozvoje. A komise chce pomoci k dalšímu rozvoji dialogu na této úrovni, což by mělo také podpořit eh, globální diskuzi o migraci a rozvoji eh, ve světě. Děkuji. Tolik eh, tedy poznámka z naší strany. A já znovu dám slovo panu Liskovi, aby uzavřel tento bod. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě, jakožto eh, DEVE, vypracováváme jenom stanovisko a mohu pouze slíbit, že se budu maximálně snažit, protože jsem také plnoprávným členem AFETu, abych přesvědčil eh, členy v tomto výboru, aby přijali naše stanovisko nebo aby se z něho vzali alespoň co nejvíc. Za druhé, já si vzpomínám z minulosti. Já jsem se účastnil delegace Evropského parlamentu eh, na generální schro... na valné schromáždění OSN OSN. A byť se tohoto valného schromáždění nebudeme účastnit jako plnoprávní členové a neúčastnili jsme se ho tak, já si že, pamatuju, že my jako členové Evropského parlamentu jsme tam měli spoustu důležitých setkání, včetně s prezidentem, e, předsedou valného schromáždění OSN. Takže ať už tam pojede kdokoliv, jakožto zástupce Evropského parlamentu, měli bychom každopádně požádat kolegy, aby se chopili našeho stanoviska a samozřejmě, aby také pak tu zprávu z AFETu sdělovali těm, s kým budou hovořit. To si myslím, že je to nejdůležitější, co my, jak už delegace Evropského parlamentu v New Yorku, můžeme udělat. A samozřejmě, že děkuji za všechny připomínky a také za laskavá slova ze strany kolegů. Děkuji. Děkuji a připomínám, že Lhuta pro předložení eh, pozměňovacích návrhů je 26. března v poledne a hlasování bude 23. dubna. Tím se dostáváme k bodu 9 eh, pořadu jednání, eh, kdy tady máme zprávu z pozorovací mise volební komise Sierra Leone a Richard Hovitt byl vedoucím pozorovatelem takže, pane Hově, dávám vám eh, slovo, abyste nás spravil o tom, jak to probíhalo. Eh, mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla říct, že jsem velice rád, že jsem zpátky v tomto výboru, protože jsem tady strávil ště... Eh, devět šťastných let jako jeden z vašich eh, členů. Jak víte, teď se zaměřuji na lidská práva a budování demokracie a je mi velkým potěšením, že jsem zase tady, protože s mnoha přáteli z tohoto výboru dosud pravidelně spolupracuji a doufám, že se jednoho krásného dne možná vrátím, pokud mi to umožníte. Chtěl bych také velice chce ocenit zkušenost, kterou jsem nabil tím, že jsem byl jmenován vedoucím pozorovatelské mise za Evropskou unii. Eh, byla to už po desáté, kdy jsem se zúčastnil pozorovací mise, ale poprvé jsem byl přímo vedoucím. A je to obrovská privilegie pro člena Evropského parlamentu, aby se chopil tohoto úlohy. A jsem velice hrdý na celý náš tým. Bylo nás 100, zastupovali jsme 26 státu a jsem hrdý i na práci naše mise. Hlavní tým a pozorovatelé vůbec byli lidé největšího kalibru. A chtěl bych také pochválit naší kolegyni paní Marie Gabriel a ostatní europoslance, kteří se mise zúčastnili. Velice chci poděkovat všem, kdo s tím měl co dělat, ale především tu zemi samotnou, která nás pozvala, abychom se tam své úlohy zhostili. Sierra Leone je země, která je až úplně dole na tabulce eh, úrovně zdravotnictví Světové zdravotnické organizace. A když vám řeknu, že z toho týmu 30 dlouhodobých pozorovatelů alespoň 11 muselo být evakuováno, protože Eh, dostali tyfus nebo malérie, tak pak si uvědomíte, jak hluboká je eh, úroveň chudoby této země a došlo to nám jakožto Evropanům, co je každodenní skutečností pro občany Sierra Leone. Já už jsem eh, vytvořil zprávu, která byla neveřejná a týkalo se to ve zprávě pro skupinu pro koordinaci voleb a podporu demokracie, takže nebudu úplně všechno tady opakovat, ale online a tady v této místnosti je závěrečná zpráva k dispozici. Ale ve svých dnešních připomínkách chce si zaměřit na které celkové závěry, které mají co dělat eh, s tím, co zajímá Evropskou unii a naší práci s touto zemí teď i v budoucnosti. Za prvé, evidentně se jednalo o volby v situace po konfliktu. Eh, byla to, eh, byly třetí po krvavé občanské válce v Sierra Leone a všichni říkali, že je velkým problémem, zda ta země dokáže prokázat, že z postkonfliktní situace se dostává do fáze rozvoje. Není samozřejmě na nás, jakožto jenom na misi eh, pozorovatelů, abychom vytvořili takový závěr, ale my jsme ve svém předběžném prohlášení řekli, že volby eh, vedou k demokratické konsolidaci a měly by vyslat výrazný signál ve směru celé země i mezinárodní komunity. Mělo by to tedy, vedou to, mělo by to vést. My říkáme, že by to k tomu mělo vést uvést, ale neříkáme, že už to tam je. Za druhé, jakožto člen, jak jistě členové tohoto výboru pochopí, i když mnozí eh, venku by to nepochopili, hlavním testem pro tyto volby bylo, zda konflikt mezi stranami a jejich eh, příznivci povede k násilí. Eh, bohužel došlo k násilným mm, incidentům, včetně toho, že lidé byli pobudáni, docházelo k únosům, sexuálnímu násilí, házalo se kameny, byly případy žhářství a prostě prostě všechno, čemu se dá říci nepokoje, ale byly to sporadické incidenty, nevymkly se spod kontroly a největší eh, zkouška pro všechny je důležitá, ta dobře dopadla, že nikdo nezemřel. A to nám umožnilo vytvořit závěr, že ty eh, volby byly převážně mírové a kampaně proti násilím k tomu hodně přispěly. A my bychom doporučili, aby okamžitě podporovala opatření na tvorbu posilování důvěry. Ale v zásadě hlavně vedoucí představitelé stran učinili své sliby a dodrželi je. A těm je třeba poblahopřát těm, kdo prohráli i těm, kdo vyhráli. A musíme si také uvědomit eh, s veškerou skromností, jak nám říkali mnozí lidé v Sierra Leone hned na místě, že naše přítomnost, jakožto mise Evropské unie je naplněla důvěru v proces voleb a tím se stalo, že byl hlavně mírovým. A nebylo by lepšího svědectví, jakou úlohu může hrát Evropská unie než toto. Za třetí, samozřejmě, že došlo i k některým nedostatkům ve volebním procesu. E, my tomu říkáme ve zprávě, že nebyly všude rovné podmínky. A to jsou problémy, jimiž se Evropská unie může a musí zabývat, včetně nezdaru, e, dospět k jakémukoliv podporu pokroku, co se týče zastoupení žen. Je třeba také upevňovat občanskou eh, osvětu a osvětu voličů vzhledem k obrovské úrovni negramotnosti v této zemi. Pak je třeba dělat justiční reformy, aby se zajistilo také, že bude možné se včas vyrovnat se všechny odvoláváními, aby, eh, aby se také zaváděla transparentnost do této kampaně a zejména do její jejího financování. Já jsem podrobně hovořil s ambasadory eh, členských států ve Freetownu a s vynikajícími kolegy z Evropské delegace, kteří tam pracují a byli jsme schopni vypracovat doporučení, které jsou konkrétní a praktické a které tedy je možné potom při podpoře Evropské unie v rámci 11. EDF realizovat. Proto bych chtěl eh, komisaře pro rozvoj a tento vývor vyzval, aby vycházeli z těchto doporučení při podpoře budování demokracie tak, aby bylo možné možné v rámci eh, úsilí na podporu rozvoje Evropy se toto zohlednilo. Všichni si uvědomí, že takovéto pokračování po misích eh, observačních jsou správné v principu. A myslím si, že případ Sierra Leone může sloužit praktickým příkladem. Za čtvrté, došlo ke značnému pokroku eh, na, ve směru rozvoje v těchto volbách. Minulé volby hlavně organizovala OSN a výsledky výsledky se vlastně oznamovaly přímo v prostorách Britské rady ve Freetownu. Tentokrát eh, to bylo pod vedením Sierra Leonianu a hlavní úlohu hrála státní dohlední komise Sierra Leone a mezinárodní eh, přístup, příspěvek vlastně koordinoval eh, řídící výbor pro volby vlády, který vede finanční minister a teď je to minister zahraničí Sierra Leone. A také bylo důležité, že Evropská unie unie sama také sehrála úlohu při financování, kterému jsme pomohli. Byla to asi třetina celkových nákladů, ale také eh, jsme eh, ty eh, hodně pomohla Kána a Gána a také volební lístky se tiskly v Jižní Africe. A co se týče naší úlohy jakožto pozorovatelů za Evropskou unii, my jsme spolupracovali a se diskutovali s míst, míst, věci s místními pozorovateli, s, s těmi, kdo tam byli za ECOVA, za Commonwealth a Africkou unii. A myslím si, že bychom ještě ještě efektivněji tohle mohli dělat v budoucnosti. Proto velice doufám, že eh, se uzná, jak se osvědčily tyto principy a že by samozřejmě to měla být i nadále důležitá součást všech takovýchto volebních pozorovacích misí. Nakonec a částečně i v tomto kontextu bych přece jenom chtěl říci, co je důležité pro Evropskou unii, pro tento výbor a také pro mezinárodní společenství obecně za to. Sierra Leone je státem, kde poprvé vůbec došlo k mírovému předání civilní moci kdekoliv subsaharské Africe. Je, velice důležit, je to velice důležité pro tuto zemi, ale také mimo tuto zemi. Je tedy důležité, aby podmínky pro podobné předání moci eh, při těchto i budoucích volbách, aby se to tak v této zemi dělalo. A jsou tady jisté varovné příznaky. Podpora pro dvě hlavní strany nadále eh, spočívá na etnických rozděleních a obráží se to také v regionálním rozdělení zemi. Přičemž se zdá, že u, u, úroveň polarizace ještě stoupla při těchto volbách. My jsme sledovali také nízkou úroveň kampaní ze strany velkého počtu registrovaných politických stran, kromě těch dvou. A uzavřeli jsme z toho, že jejich schopnost konkurovat ostatním ve volbám není úplně e, stejná jako u těch ostatních, že je poškozena. A navíc je tam značná nevyváženost ve, sdělování, ve sdělovacích prostředích prostředcích a proto je třeba vyrovnat podmínky. Když to všechno máme dohromady, rád bych řekl, že je tady velký důvod pro to, aby Evropská unie i nadále se angažovala v této zemi. A je to ještě důležité, že vzhledem k tomu, jak je pravděpodobné, spojené národy naopak sníží svoji činnost v příštích 12 měsících. Máme samozřejmě omezené zdroje, proto si uvědomuji, že nemůžeme udělat všechno, co bychom chtěli pro demokracii a rozvoj kdekoliv. Nicméně Sierra, Le- Sierra Leone je země, do které Evropa a mezinárodní společenství už hodně investovalo v této epoše po konfliktu. Je to země, která je otevřená a vítá mezinárodní podporu a pomoc. Je to země, která, jak jsem přesvědčen, představuje úspěšný příklad pro mezinárodní společnost a hlavně pro obyvatele Sierra Leone, Leona samotné. Ale e, není ještě eh, nevyhnutelně řečeno, že mír a demokracie se udrží a hodně se diskutuje o tom, jak budeme stahovat vojenské zdroje po vojenské intervenci v zemích jinde ve světě. A Sierra Leone je právě země, které si musíme dávat velký pozor na to, jak budeme stahovat rozvojové zdroje vzhledem k tomu, že e, tento cíl vlastně tady chyběl, když, a že musíme dělat teď víc, abychom udrželi mír a demokracii. A jsem přesvědčen, že tento výbor bude dále diskutovat o této výzvě a jsem velice vděčen za tuto příležitost přispět k vaší diskusi. Děkuji. Děkuji. Paní Gabriel, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla na úvod vyzdvihnout práci vedoucího pozorovatelské volební mise v Sierra Leone a vůbec práci všech pozorovatelů. Chci ještě jednou vyjádřit poděkování této misi, vzhledem k tomu, že eh, mise Evropského parlamentu byla dobře, eh, velmi příjemně přivítaná a naprosto sdílíme eh, závěry této mise. Pokud jde o nás, to znamená parlamentní delegaci, tak jsme také zaznamenali několik charakteristik eh, těchto voleb. Byly to volby nenásilné. To bylo již zdůraznilo šéfem mise. Pak jsme také konstatovali některé technické problémy, protože bylo to hlasování e, tří fází, e, trojfázové a to, co bylo nad něm pozitivní, byla aktivní účast e, všech možných složek populace, bylo to asi 83% účast, což je vysoká účast, zejména pokud je účast mladých. Evropská komise mm, by měla tento, toto podporovat eh, prostředky, které má k dispozici. Všichni jsme také konstatovali, že je nezbytné mít jasnou legislativu, pokud jde o využívání státních zdrojů, protože ty, byly, ty šly spíš ve prospěch některých stran na úkor jiných. Pak je potřeba mít jasné ekonomické cíle, včetně vzdělávání a zdravotní péče. A pak další bod který byl také zmíněn v předběžné deklaraci. Musíme více trvat na účasti žen, protože velmi nízká účast eh, žen na procesu. Myslím si, že máme další prostředky k tomu, abychom pozitivním způsobem přispívali, abychom pobízeli vládu k tomu, aby zapojovala ženy do míst eh, příslušných míst zodpovědných za rozhodování. Takže e, chci vyjádřit e, souhlas se závěry komise, chci poděkovat všem, všem kolegům, kteří se zúčastnili. Je tady Ricardo Cortés a všichni další členové parlamentní mise. Děkuji i vedoucímu mise za to, že nám umožnil sdílet tuto vynikající zkušenost. Eh, Evropská unie může v této zemi ještě hodně udělat, hodně změnit za podmínky, že to bude spojeno s konkrétními opatřeními na ekonomické úrovni. Děkuji a nyní dostává slovo paní Dekajcen. Děkuji vám, paní předsedkyně. S potěšením jsem naslouchala těmto dvěm představitelům, to znamená představiteli parlamentní mise a evropské mise ve vztahu k volbám Sierra Leone. A chtěl jsem se zeptat jak Marie, tak i Richarda. Pokud jde o specifické uh, body, tak já už celé roky upozorňuji na některé nekonzistentní sledování, kdy v podstatě nejdřív vyvodíme nějaké závěry, ale pak na ně zapomeneme, pak je prostě odložíme stranou. To se stalo třeba i v kontextu Jižního Sudánu. Jakmile prostě se dostane nějaká země mimo bezprostřední uh, vzorné pole, jak se, jakmile se to dostane z médií, z radaru, tak eh, máme pak velký problém v, té, v těch následných krocích, ať už jde o dialog parlamentní nebo jiný, jakékoliv konkrétní kroky. Toto je obecná záležitost. A teď, eh, Richarde, vy jste nám hovořil, k nám hovořil o velmi křehké demokracii po konfliktu. A protože hovoříme o konkrétních krocích, tak jen velmi konkrétně, co vidíte, jak to vidíte, co je specifické pro tuto zemi oproti jiným. Protože jistě, že můžeme říct, mohou tam eh, se tam vydat poslanci a tak dále, ale, ale jaké je tu specifikum v Sierra Leone? Cortes Lastra, vous avez la parole. Pan Cortes Lastra, máte slovo. Já samozřejmě chci, aby hovořil ještě Richard nebo vedoucí delegace Evropského parlamentu, aby odpověděli také na otázku Monik. Nicméně já jsem chtěl poblahopřát panu Richardovi Howardovi, protože si myslíme, že opravdu odvedl naprosto skvělou práci. Myslíme si, že jde opravdu o velmi složitou práci, šlo o velmi složitý úkol v zemi, která je velmi komplikovaná. Kromě toho vůbec nebylo jasné, že v podstatě se dosáhne již toho většinového výsledku v tom prvním kole. Nicméně, několik připomínek. V první řadě, co se týče účasti žen v těchto volbách. Myslím si, že všichni jsme si všimli, že eh, se spousta žen účastnila těchto voleb. My jsme byli vlastně v oblasti Freetown, což je venkovská oblast a tady je třeba říci jednu věc. Proběhlo několik tiskových konferencí a je třeba říci, že tisková konference Evropské unie byla opravdu velmi důležitou. Já jsem se té tiskové konferenci účastnil a myslím si, že i z toho důvodu je vlastně náš budoucí závazek ke Sierra Leone velmi důležitý. Myslím si, že a je třeba to říci, že naší tiskové konference, kterou vedl právě Richard, se účastnila, účastnil největší počet eh, účastníků. My jsme v podstatě také se účastnili toho nočního počítání hlasovacích lístků a já si myslím, že je správné to, co říká Richard, že se tomuto státu musíme věnovat i nadále. Víme, že to je jedna z nejchudších zemí na světě a proto si myslím, že také musíme i nadále tuto zemi podporovat a musíme plnit náš závadek vůči ní. A rád bych skončil v podstatě tím, že ještě jednou Richardovi poděkuji a pogratuluji za opravdu skvěle oddělenou, eh, odvedenou práci a také děkuji v podstatě vedoucí naší delegace která nám umožnila účastnit se tedy celého toho procesu. I když jsme měli velmi málo eh, dní, v podstatě tak jsme byli neustále v pohybu, setkávali jsme se, eh, se s mnohými důležitými aktéry. Samozřejmě, že jsme také narazili na problémy. Nicméně s eh, ohledem na to, že jde o zemi, která právě v podstatě jaksi se dostala z toho nejtěžšího období plného konfliktu, tak si myslíme, že ta situace je velmi dobrá. Děkuji, děkuji, pane Görenci. A pan Görenc má slovo. Děkuji. Já bych rád navázal na to, co říkala paní Kaiser. V souvislosti s tím následným follow-up, to znamená s tím, eh, jak si s tím budoucím závazkem. To znamená, že tady došlo samozřejmě k volbám, eh, došlo také nebo o co vlastně ve volbách jde, jde o to, aby se zvolil parlament, parlament, který bude přijímat zákony a je třeba také zajistit, aby to byl parlament, jehož konání bude nějakým způsobem kontrolováno. Chci říci, že pokud zvolené parlamenty mají právo rozhodovat o veřejných eh, rozpočtech, a že správně ho nevyužívají, no tak se tady samozřejmě eh, začínáme čelit určitému problému. To v podstatě jen tak na okraj. Já si myslím, že co se týče mm, úkolu pozorovatelů volebního procesu, tak tady si myslím, že je to zcela jasné, protože ti to volební pozorovatelé nám poté mohou říct, zda tyto volby proběhly v pořádku či ne. Mohou se také vyjádřit k tomu, co se děje se stranami, které se účastní tohoto volebního procesu, zdali s nimi je zacházeno na rovné úrovni. V podstatě se tady jedná i o určitou regulaci přístupu k médiím. To je vlastně otázka, kterou si člověk klade, zdali všechny ty strany mají stejný přístup k médiím. To znamená, že toto jsou v podstatě všechny vždy ty otázky, které si eh, volební pozorovatel klade. Jsou to také otázky spojené s dodržováním práv. To znamená, že ať je tomu jakkoliv, práce volebních pozorovatelů je opravdu velmi důležitá. Děkuji. Dále Dávám eh, slovo zástupcům služby pro vnější činnost, pan Skopa. Paní předsedkyně, nebudu opakovat to, co už bylo řečeno. Jenom chci podpořit, eh, tedy potvrdit, že SVČ naprosto sdílí výsledky této zprávy. Tato pozorovatelská mise byla velmi pozitivně hodnocena jak mezinárodními aktéry, tak v Sierra Leone i aktéry domácími. A to je tedy obzvlášť důležité. Představovalo to, představovalo to skutečný sklidňující faktor, zvyšovalo to úroveň důvěryhodnosti celého procesu. Takže role nikoli pouze pozorovatelská, ale role vyloženě aktivní, aktivní sklidňovací role výsledek je celkově pozitivní a zpráva zároveň upozorňuje na řadu přetrvávajících problémů. s rovnými podmínkami. Čili s dodržováním té rovnosti podmínek. Jsou to malé či větší problémy. A hovoří se tady o následných krocích. Já vás mohu ubezpečit o tom, že SVČ a komise eh, budou skutečně důsledně dbát na to, aby existovaly další kroky. Už jsou naplánovaná různá jednání politického dialogu mezi Evropskou unii a Sierra Leone. A dále je tu určité východisko eh, další formulace toho jde další iniciativy, která bude podporovat eh, eh, optimální zprávu a tak dále, kdy se bude hovořit s mezinárodními aktéry. Takže tolik ve stručnosti za SVČ a děkuji. Děkuji. A znovu dám slovo panu Howitovi. Děkujeme mu za veškerou práci. Děkuji, paní předsedkyně předsedkyně, já bych jenom chtěl na začátku zopakovat také eh, díky vůči ní, vůči Marii a ostatním členům eh, týmu, protože to byl vynikající tým a doufám, že budu mít podobnou příležitost i v budoucnosti. A když říkáte, že bychom měli trvat na tom, že to bude mít následování, tak eh, mé srdce jásá, protože to by opravdu mělo být. A já jsem velice rád za tu možnost eh, se tím tady zabývá, protože my a parlament vaším prostřednictvím máme k tomu příležitost a možnost. Takže děkuji za to, co jste tady řekli. A ještě, co tady padlo jako otázka. Já jsem uváděl příklady ve své prezentaci, že tam zcela zjevně byly nedostatky v tom procesu. Nebudu to opakovat, ale některé prostředky, jak to měnit, ústavní změna. Je bezpoch- nepochybné, že tato země potřebuje změnu ústavy a byl jsem velice rád, že prezident, když jsem se s ním sešel po volbách, zcela jasně řekl, že to mají v pevném úmyslu udělat. A e, asi budou mít asi na to zase teď roky, než zase se eh, dostanou do dalšího volebního cyklu. A samozřejmě, že je mnoho technických záležitostí, nebudu zabíhat do podrobností, jenom jeden příklad. Skvělý úspěch, eh, to bylo biometrický voličský registr. To opravdu bylo eh, velmi působivé a e, mnoho, opravdu e, tedy mnoho nedostatků z minula nebylo sice e, odstraněno co do integrity tohoto procesu, ale ten biometrický registr voličů, to byl skutečně vynikající příklad, skvělý příklad toho, jak ten proces lze posouvat dopředu, protože to bylo dobrá, jed o to, aby se tohle udrželo i do budoucna. A pak tady byla ta otázka týkající se rozvoje stran. Demokracie potřebuje strany, já vám to nemusím zajisté vysvětlovat. A já jsem si povšiml, že evropská politické základy vlastně byly, jsou tady zastoupeny, byly tady a a možná, že v Evropě a ve střední a východní Evropě, e, ve východní Asii, samozřejmě ve střední Asii, tam všechno se to rozvíjí a my bychom tyto evropské politické základy měli teď přenášet i tam, abychom tam e, s stranami e, spolupracovali, aby mezi nimi vznikala zdravá soutěž. Možná, že k tomu dokážeme přispět trošku i finančně. A Někdo se ptal, jak se tato země liší od jiných. To je těžká otázka. Ale asi bych k tomu řekl tolik, že je tady teď už opravdová soutěž mezi stranami, i když ne ještě taková, jak bychom si přáli, ale otevřenost. Oni nás vítali, oni si přáli, abychom tam byli. Přáli si, abychom se hráli produktivní úlohu. V tomto výboru se hodně hovořilo určitě o koordinaci dárců, tak tomu bylo vždycky, jestli to bude pokračovat. A prostřednictvím rozvojových programů, pro, programů e, OSN je už skvělá koordinace. Takže to jsou ty e, plusové stránky, které mohou vést k tomu, aby se ta demokracie opravdu dobře zakořenila a že to je možná lepší než v jiných zemích. Čili měli bychom teď ta semínka e, zaléhvat a pomoci té demokracii vzejít v této země. Děkuji také za další poznámky dnes. E, říkal jste také e, něco o našem týmu observatorském a já už jsem sám se o tom zmiňoval. Co se týče ECOVOS a Africké unie, pak si myslím, že ve spolupráci s nimi bychom v budoucnosti mohli možná udělat ještě více. My jsme tam přijeli asi tři, rok, tři měsíce předtím, takže jsme byli hodně eh, eh, eh, podrobně jsme tedy tam sledovali ten volební proces. A ostatní Afričané, Afričané ty přiletěli na poslední chvíli. Já je nechci kritizovat, bylo to hodně prominentních politiků, někteří už penzionovaní politikové jistě také eh, to zdůraznili eh, svojí přítomností, jak je to důležité. Ale já jakožto hlavní eh, vedoucí té pozorovatelské mise bych rád s nimi byl i telefonickém styku, abychom mohli dále prohlubovat ten náš vliv. A já opravdu jsem hrdý na tom, co Evropská unie dělá a udělala v tomto případě. Já jsem na to byl opravdu hrdý. Teď ještě, co říkal pan Grns, já ano, eh, Grns, ano, eh, já opravdu souhlasím, že musíme mít, eh, aby ty, ty závazky přetvořené na skutečné peníze. Já určitě tady teď jsem na výboru pro rozvoj a to není žádná náhoda, protože jedná se o to, aby ty dobré úmysly se přetavily do Eh, praxe. Co se týče kampaní, v této zemi, zemi stejně jako jinde se to dělá prostřednictvím velkých volebních schromáždění, hodně se tam hraje hudba, sem tam je tam trošku alkoholu, občas i drogy, také jsme viděli, jak si peníze vyměňovali majitele. A proto jsou to takovéto velké meetingy a některé, jak jsme viděli, byly lépe zorganizované než jiné. A to také souvisí s tím problémem rovných podmínek, které ještě úplně nejsou. Co se týče médií, víte, to je země, kde je většina lidí negramotná, takže noviny jsou důležité hlavně v hlavním městě. V Freetownu, tam dejme tomu čtyři, pár tisíc lidí. Ale jinak, eh, a zdvořile řečeno, je třeba ještě ještě udělat dlouhou cestu, urazit, aby tam bylo opravdu standardní a objektivní eh, informování ve sdělovacích prostředcích. Vysílací média, ty hrávají možná lepší sdělování, lepší zpravodajství, takže také se tam odehrávaly velké diskuse ohledně financování a o tom, do jaké míry je transparentní, ale my jsme si velice stáli na férovosti našeho financování vzdělání. Myslím si ale, že je jasné, že je třeba v tomto dále pokračovat. A například eh, BBC a jejich trust a pak organizace Novináři za lidská práva, eh, ti všichni se tady zasazují o další rozvoj a doufám, že to bude pokračovat. A ještě nakonec, já bych byl opravdu eh, překvapen, kdyby to nepokračovalo. Já jsem velice vděčen za to, co tady bylo řečeno na všech úrovních v tomto směru. A rád bych eh, chtěl poděkovat také kolegům tady se za vnější akční služby, ti, kteří podpořili tuto pozorovatelskou misi i tady z Bruselu. A eh, já bych byl velice rád, aby tato pochvala byla předána i dále. Správně se tady hovořilo o politickém dialogu a o potrobě potřebuje podporovat. My tady máme dvě kmenově založené strany, eh, kde je velká historie občanských válek a proto si velice nedůvěřují a proto je velice těžké dosáhnout alespoň minimální úrovně, které je zapotřebí v jakékoliv demokracii, minimální eh, úrovně důvěry, myslí, mezi vládou a opozicí. A je tedy třeba usilovat o tuto důvěru a vytvářet k tomu mechanismy. To také patří do toho eh, follow-upu. Veronik se také ptala na to křehko křehkost, do jaké míry ta demokracie je křehká. A myslím si, že toto byl okamžik, kdy se ukázalo, že demokracie už se zakořenuje. Ale mohli to tak říci, po volbách byl takový okamžik, kdy opozice nechtěla přijmout výsledky a její e, zastánci šli do ulic a volali po mezinárodním auditu a hrozili, že budou parlament bojkotovat ale prostřednictvím vyjednávání opozice s vládou, což my jako mise jsme podpořili, se podařilo tuto věc překonat. A to je důvod k oslavě. A je třeba, aby taková spolupráce pokračovala a to je třeba podpořit. Já tady nebudu nazývat jménem ty strany. A pak je tady další politický předák a s ním jsme se sešli a když jsme ho viděli poprvé, tak nám jednoduše řekl, že je 96 tisíc policistů, pracovníků a já mám 60 tisíc zastanců tamhle v horách a pokud volby nedopadnou, jak já si přeji, tak těch 60 tisíc přivedu dolů z hor a pak e, řekl, já nechci vládu poslat k Mezinárodnímu e, trestnímu tribunálu, protože já chci nejdřív pověsit. A to byl jeden z těch okamžik, kdy já jsem se prostě mu podíval do očí, chvilinku jsem počkal a řekl jsem, já e, musím říct, že Evropská unie v žádném případě nepodporuje trest smrti, což byl nepochybně nejlepší způsob, jak zareagovat. Ukázalo se, že ta jeho výhruška je naprosto um, holá, prázdná, že vůbec žádnou takovou podporu nemá. Čili takovéto výhrušky e, se nesplňují. Takže si ale musíme uvědomit, jak funguje demokracie v takových zemích, jako je Sierra Leone. Já uh, už jsem to pochopil do značných podrobností a myslím si, že Evropa musí nadále pokračovat ve svých misích a proto si myslím, že můžeme dále si to uvědomovat, dále v tom pokračovat a spolupracovat s touto zemí. Je to nádherná země a krásně nás přijala. Děkuji. Děkuji, děkuji vám také za to, že jste s námi sdílel vaše důležité zkušenosti ze Sierra Leone. Přejdeme k bodu 10 eh, dnešního pořadu jednání a to je, jsou systémy sociální bezpečnosti v rozvojových zemích, sociálního zabezpečení. A eh, nyní tedy prezentace studie, kterou jsme si objednali a která je připravena, vypracována Ekologickým institutem o životaschopnosti modelů o eh, sociálních, sociálního zabezpečení v rozvojových zemích Eh, vypracovala to Francesca Vastaglia, která je tu dnes s námi a já jí dám slovo, aby nás seznámila s hlavními závěry. Takže prosím, eh, máte slovo. Thank you very much. Děkuji. Thank you for having me here. Děkuji za vaše vřel přijetí. Chtěla bych eh, představit hlavní zjištění zprávy, která mi byla zadaná Evropských, Evropským parlamentem a která se týká udržitelnosti a proveditelnosti sociálního zabezpečení v rozvojových zemích. Takže eh, snažíme se zabývat jednak eh, cíly a nástroji, dále kapitálovým pokrytím těchto služeb v těchto zemích, dále podpora sociálního pojištění v těchto zemích, role soukromého sektoru a konečně se zamýšlíme nad nedávným vývojem a jaká je potenciální role rozvojové spolupráce. Myslím si, že důležité je předeslat, že sociální zabezpečení a sociální ochrana má různé cíle. V podstatě tyto programy mají eh, různé tedy cíle, jednak eh, i určité vyhlazení eh, například příjmu, a tak aby domácnostem bylo napomoženo v případě některých rizik, kterým mohou čelit v průběhu života. A to samozřejmě bez ohledu na to, že to mohou být domácnosti s nízkými příjmy. Jiné eh, programy mají explicitní cíle snižování chudoby a jiné podporují redistribuci. Omezení chudoby a omezení nerovnosti to není úplně to tež. Chudoba a nerovnost eh, to jsou dvě různé věci, které se často překrývají, ale jsou to eh, dva, dvě různé, dva různé jevy. Je tady rozdíl mezi sociální pomocí a sociálním pojištěním. Sociální pomoc, ta je většinou financovaná z daní a obrací se na některé zranitelné domácnosti nebo různé zranitelné skupiny, skupiny s nízkými příjmy. Pokud je o to sociální pojištění, tak eh, to se financuje příspěvky zaměstnanců, zaměstnavatelů, to se týká těch, kdo byli předtím zaměstnaní a kdo mají nějaký nárok na sociální ochranu eh, z titulu svého působení na trhu práce. A konečně není žádná jasná definice sociální ochrany, takže diskuze bývají velmi zajímavé, často komplexní z hlediska různých definic, které teď nebudeme všechny procházet, tak je to cokoliv od minimalistických reziduálních um, intervencí bezpečnostních sítí, které mají um, se dostat těm jedincům, které, kteří by na propadli tím běžným systémem. Na druhém konci máme skupinu určitých zákroků, které se snaží podporovat eh, životní podmínky a blahobyt. Mohou to být i univerzální ochra- programy, které mají transformovat eh, životy občanů. Tolik na úvod. Ehm, existují eh, mnohé nástroje, a toto jsou jen některé z nich, ale je dobré, abychom si to uvědomili, jsou to různě inkamové nebo eh, hotovostní převody, osvobození oddaní veřejné práce. Do širší definice bychom mohli zahrnout i aktivní politiky trhu práce. A v rámci této skupiny jsou ještě další eh, podkategorie, podkategorie peněžní převody, mohou být eh, například univerzální, podmínečné, nebo vyžadují, aby příjemci se, eh, tedy aby dodržovali určité podmínky. Bohužel eh, diskuze se zaměří často na to, které z těchto alternativ jsou nejlepší nebo optimální, což je, říkám bohužel, protože atraktivita jednoho opatření vůči jinému není absolutní, ale záleží na podmínkách. Jaké jsou tedy důvody nízkého pokrytí těmito nástroji v rozvojových zemích? To souvisí jednak s financováním ze zdroji, dále s určitými podrobnostmi vytváření politik a za třetí s eh, otázkami, které souvisí s více otázkami politické ekonomie. Pokud jde o financování, tak víme, že jejich možnosti jsou eh, nižší než eh, v zemích se středními či vyššími příjmy, což částečně vysvětluje i nízké dopady nebo zanedbatelné dopady na chudobu a nerovnost. V zemích s vyššími příjmy, kde větší procento veřejných výdajů je zaměřeno na sociální ochranu, existuje značný dopad na tedy sociální nerovnost Kromě toho je to otázka toho určitého výdajového mixu, to znamená, odkud ty peníze jsou. A když se podíváme na hlavní rozdíl mezi zeměmi s nízkými a vysokými příjmy, je, že velká část toho financování jde ze soukromých zdrojů, ze zdrojů přímo domácností. Sociální podpora je jde většinou z vnější pomoci což má značné dopady, kterých se dotkneme ještě později. Ale zaprvé víme, že platby, které ví ty výdaje, které na domácnosti musí vynakládat, tak říkajíc kapsis, mají značné dopady na jejich postavení. Spoléhání na dárce pak má zase dopady na legitimitu programu a na jejich kontinuitu. Dále některé podrobnosti tedy designu, eh, nastavení těchto programů. Tak samozřejmě, že již z definice pokrytí ukazuje a vyplývá z toho, jak jsou nastaveny ty programy. V některých případech jsou programy omezeny na velmi úzký segment populace, což z definice omezuje pokrytí jak eh, o tom psal Tony Atkinson, používání cílů může být eh, více či méně úzce definováno. A pokud jde o sociální pojištění, tak jedna z hlavních výzev je vysoká míra neformálního přístupu neformální ekonomiky. Vzhledem k tomu, že sociální pojištění zahrnuje ty, kdo, by, kdo byli Eh, předtím zaměstnaní a kdo platí příspěvky, tak eh, v těchto rozvojových zemích, kde stále ještě funguje spíše ta neformalita, tak vysoká část, vysoké procento populace je z toho vyloučeno, z takového pojištění. Eh, ve Spojených státech stát blahobytu byl většinou vyplýval tedy z, z, z jako sociálního pojištění, ale ten neformální sektor nebyl Eh, pokrytý, takže to byl jakýsi osekaný stát blahobytu, kdy velká část eh, populace, zejména ti nejchudší, neměli žádné sociální pokrytí. A to se řešilo v nedávných letech prostřednictvím některých peněžních eh, převodů, které jsou méně podmíněné, které jsou velmi populární, protože to zlepšilo tedy právě pokrytí té populace s nižšími příjmy. A konečně se dostáváme k některým zřetelům, které souvisí s mm, tou politickou ekonomií. A tady nedostatek pokrytí vyplývá z nedostatku eh, sociálních kontraktů. Není jasné tedy, kdo jsou zranitelní, eh, zranitelné složky populace. Když se podíváme na země, jim se podařilo rozšířit sociální zabezpečení, tak většinou to bylo v těch případech, kde existuje určitá forma sociálního kontraktu. To je velmi důležité hledisko a předběžná podmínka k dalšímu rozšiřování sociální ochrany a jde to v ruku v ruce se zlepšováním zastoupení skupin, které většinou, nebo tradičně nejsou většinou pokryty tradičními prostředky. A další zřetel souvisí se samotným nastavením té politiky, jak vyplývá z literatury, tak úzce zacílené sociální programy mají většinou malou sociální pod, společenskou podporu. A jak eh, uvádí Matyásen již před lety, tak eh, politika pro chudé je zkrátka špatnou politikou. A teď se dostáváme k dalšímu tématu, k, té, k těm překážkám rozšiřování sociálního zabezpečení a co se s tím dá dělat. Zde mnoho důvodů, proč Sociální pojištění je stále problematickou záležitostí z hlediska podpory a rozšiřování v těchto zemích. Již jsme zmínili, že ty ekonomiky jsou malé a většinou neformální, což jde právě na úkor rozšiřování tedy sociálního pojištění a pak rizika, která existují, jsou obvykle nákladnější, hůř se řeší než rizika, jež jsou jinde. Jsou to některé dodatečné náklady s pojištěním těch chudých, což většinou souvisí s um, obtížností při získáváním informací. A konečně otázka komplexnosti a otázka dovedností, které, které mají samotní chudí, aby tedy chápali, na co mají nárok. Co lze dělat s těmito eh, problémy? To je uvedeno s mnoha příklady v briefingu. Můžeme podporovat formalizaci mnoha způsoby. Jeden z nich je zlepšit školení a dovednosti lidí na trhu práce, zlepšit zastoupení, jejich zastoupení a omezit také nedostatku, nedostatky ve vzdělávání. Podpora flexibility může pomoci zapojit některé pracující, které vstupují a opět vystupují z trhu práce, aby zůstali v oficiálním zaměstnání, aby eh, mohli pak se účastnit eh, těchto programů. To je tedy další dobrý nástroj. A kromě toho také roste zájem o spolehání se na soukromý sektor, Existuje mnoho různých subjektů, kromě těch hlavních skupin, vláda a pak ziskové a neziskové organizace. I v rámci těchto skupin existují různé podskupiny a subjekty, které je potřeba vzít v potaz. Jsou tu různé eh, sobory soukromých modelů nebo veřejných musíme také rozlišovat mezi funkcemi, které má to zabezpečení mít, regulování, monitorování, poskytování služeb. A tady máme určité příklady institučních uspořádání ve vztahu k těm jednotlivým funkcím sociálního zabezpečení. Když se na to podíváme trošku s odstupem, tak jaké jsou argumenty ve prospěch soukromého sektoru? Ty se většinou točí kolem toho, že soukromý sektor, úplná privatizace může zlepšit efektivnost, může zlepšit flexibilitu a může také poskytnout větší vůli. Ehm, politickou vůli. Ale zatím se zdá, že privatizace v rámci OECD neměla příliš jednoznačné výsledky. Jde také o některé další ohledy, které musíme mít eh, na zřeteli, když uvažujeme o zapojení soukromého sektoru. Konkrétní příklady v terénu jsou tu některé zajímavé případy, kdy zapojení soukromého soukromých ziskových nebo neziskových organizací skutečně pomohlo eh, oslovit nebo zapojit některé složky populace, které byly původně vyloučeny. Třeba příklad eh, komunitárního pojištění. To se uplatňuje často v těch zemích s nízkými příjmy. Jsou to všechno lokál, iniciativy na lokálním základu, a jsou tomu příspěvky do určitého fondu. Velmi důležitou roli hraje společenství při zprávě těchto fondů. To jsou základní charakteristiky těchto systémů. V mnoha zemích, jako je Senegal nebo v Indii, se zdá, že tyto komunitní systémy skutečně zahrnuli některé chudší skupiny, které si dřív nemohly eh, dovolit eh, sociální zabezpečení. A ti úplně nejchudší ovšem jsou nadále vyloučeni. A to jsou důsledku mnoha různých věcí, mnoha, růz, mnoha různých důvodů, zejména z důvodu neschopnosti této skupiny Eh, uzavřít ty předběžné eh, platby, eh, ty poplatky související se založením takových systémů. Také to souvisí s tím, kde žijí. Žijí v oblastech, které nemají tu sociální infrastrukturu a nemohou se tedy účastnit. A to vše naznačuje, že důležitou roli musí hrát vláda. I v takovýchto případech, kdy mají svou roli soukromé neziskové organizace, tak i tady má vláda svou roli. Může prosazovat, zajišťovat, aby byl, byl zajištěna účast pro ty nejchučí z nejchučích. Třeba tím, že budou určité Eh, dotace pro některé domácnosti, které si nemohou eh, dovolit eh, ty platit poplatky a také monitorovat, aby kvalita těch jednotlivých systémů byla dostatečná. A teď se konečně dostáváme k závěru briefingu. Když se podíváme na poslední vývoj na regionální mezinárodní úrovni, úsilí o rozšiřování sociálního zabezpečení a rozvíjet různé iniciativy, tak eh, předpokládám, že víte, že ILO má iniciativu, kterou, která byla uznána mnoha dalšími organizacemi, G20 to také eh, uznala a další organizace agentury OSN, Světová banka, všichni jsou zajedno ve snaze spolupracovat s JELO při podpoře tedy těchto eh, národních těchto těchto národních eh, systémů. A pokud jde o investice do systému sociální, sociální ochrany, nejenom přímo po krizi, ale také z hlediska eh, dalších eh, budoucích, budoucího vývoje, takže budou eh, tedy tyto systémy přispívat k ochraně životních podmínek budoucnosti a v případě budoucích krizí. Jaká je role či potenciální role EU a rozvojové spolupráce EU? Myslím, že Evropská unie má skutečně mimořádnou jedinečnou pozici vzhledem ke svým tradicím, tradicím, které jsou Evropě vlastní navzdory rozdílům eh, v členských státech, tak je tu silná tradice, eh, pokud jde o chápání sociálního zabezpečení. A v tomto smyslu můžeme říci, že Evropská unie má opravdu ten potenciál a má i zodpovědnost. Myslím si, že jsou tady tři typy akcí, které tady chceme zdůraznit. Pod, přímá podpora vlád při vytváření a realizaci politik, při rozhodování a iniciativ k tomu směřujících, kde ale třeba podporovat výměnu informací a vzájemného učení a nakonec monitorování hodnocení. A poslední slide, a to je tabulka, kterou najdete v té zprávě. Tady je příklad omezení, které brání úplnému pokrytí e, sociálním zabezpečením. Týká se to financování e, politického e, typu a ekonomie z úspor. A také jsou tady eventuální možnosti podpory, tedy kde by mohla Evropská unie v rámci eh, rozvojové spolupráce se aktivně účastnit. Děkuji. Merci beaucoup, Madame de Kaiser, vous avez la parole. Děkuji, děkuji paní Kaiser. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji také za tuto velmi dobrou prezentaci. Je pravda, že tady se dotýkáme opravdu velmi velkého problému. Tady jde o sociální zabezpečení v rozvojových zemích. Já jsem velmi pozorně poslouchala a musím říci, že jsem trošičku zmatená, abych pravdu řekla. V tomto výboru jsme připravili zprávu, jejíž Autorkou jsem byla já, ale samozřejmě v této zprávě jsem zohlednila názory všech svých kolegů. E, to k tomu bylo na začátku našeho e, legislativního období. A z toho důvodu chci říci následující. Skoro v žádné rozvojové zemi v tuto chvíli může vláda zajistit na základě svého rozpočtu, může zajistit pokrytí eh, ve zdravotním pojištění pro všechny své obyvatele. To znamená, že tyto vlády vždy potřebují pomoc zvenku. To znamená, že tam ta po ve chvíli, kdy chcete zajistit jaksi zdravotní pojištění pro všechny, tak musíte zajistit samozřejmě infrastrukturu, to znamená lékaře, eh, kliniky, nemocnice a tak dále. A musíte také zajistit, aby všichni obyvatelé měli také možnost přispívat do tohoto systému, aby tento systém mohli také využívat. To znamená, tady jsou takové dvě jasné linie. To znamená, že musíte zajistit samozřejmě to, aby k tomuto systému měli přístup i ti nejchudší ale eh, toho, co jsem četla, nemám pocit, že tady jaksi potřebujeme stoprocentně nějakou jaksi kulturu eh, pojištění, zdravotního pojištění. Vy jste také zmiňovala jaksi různé komunální, různá komunální schémata, kdy existují jaksi, eh, jaksi společné komunální eh, kasy, také se do toho zapojí nevládní organizace, různé církve a to jsou v podstatě prostě struktury, které se eh, rozvíjejí, vyvíjejí a mohou se také vyvíjet eh, dále. Kromě toho ale také existuje samozřejmě obrovský trh pro eh, soukromé společnosti, které samozřejmě mohou fungovat pouze pro ty, kteří si to mohou dovolit. Já nicméně jsem trošku přesvědčená, protože vy jste hovořila, tady jsem trošičku zmatená, protože vy jste hovořila o tom možném potenciálu soukromého eh, sektoru, ale o jakém eh, soukromém sektoru v tuto chvíli hovoříte? Znamená to, že chcete jaksi podporovat soukromé eh, pojišťovny? Já vám v tuto chvíli mohu říci, že naše pojišťovny v Belgii v podporují eh, pojišťovny v subsaharské Africe, to znamená, že jim nabízejí poradenství a jiné služby, tak, aby zdraví nebylo pouze opravdu pouze privilegiem těch nejbohatších. To znamená, že prosím, abychom tady hovořili celá jasně, o čem hovoříme, o jakém přesně soukromém sektoru hovoříme, protože tady je opravdu velký rozpor mezi tím, co vy říkáte a e, to tím, k čemu jsme došli tady. Já vás nechci kritizovat, já chci jenom, abychom si opravdu upřesnili, o jaký soukromý trh jde. Chci v podstatě pouze, abychom nezapomněli opravdu na ty nejchudší a abychom nezapomněli na to, že pro ně potřebujeme speciální řešení. Děkuji. Já v tuto chvíli bych také ráda řekla něco za sebe. A skutečně jsem si všimla ta abstraktnosti této studie. Já bych ráda slyšela nějaké skutečné příklady úspěšného pokrytí části populace nebo naopak příklady, které ukazují, kdy to nefungovalo. Mně se zdá, že to trošku chybí, eh, ty konkrétní čísla, příklady, studie. Když říkáte, že je tu velký prostor pro soukromé eh, systémy, tak by mě zajímalo, jestli tře- také v Zambii ty uh, těžební společnosti které neplatí žádné daně, tak jestli také, také platí po sociální pojištění eh, za ty své zaměstnance, kteří pracují jako otroci. Taky by mě zajímalo, jestli v těchto studiích nějakým způsobem eh, počítáme, započítáváme ty zdroje, jež jsou zbaveny některé eh, státy, z důvodu finančních, nelegálních finančních toků, které vyplynuly z liberalizace, eh, z liberalizace trhu, třeba tím, že přichází celně další jiné poplatky. Monsieur Mitchell, vous avez la parole. Pan Mitchell. Thank you, Chairperson. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám za spoždění. Nejprve eh, jedná se já jsem tedy žádal o to, abych tady mohl být, takže tady byl trochu problém, ale já bych chtěl mimo jiné paní předsedkyně zmínit tohle. Já vím, že to je věc, která by mohla opravdu výrazně přispět k řešení těchto problémů. Například v rozvojovém země jsou lidé stejně ctižádostiví jako my a děti jsou stejně schopné a nadané jako naše děti ale lidé mají velké rodiny, hodně dětí, protože si myslí, že to tím se zabezpečí do budoucna a že jinak si to zabezpečení nezařídí. Čili hodně dětí eh, v představě lidí této společnosti toto zařídí. A to zase vytváří velké problémy, mimo jiné pro matky, pro samotné rodiny, pro eh, zdravotnický systém, pro všechny možné věci. A když se podíváme na náš model, všichni, kdo tady sedíme, všichni máme sociální zabezpečení, kdybychom pro případ onemocnění, pro případ eh, důchodové zabezpečení, mateřská dovolená a tak dále. Chtěla bych se nejprve zeptat, zda máme nějaký právní základ. DCI to pokrývá, ale na které státy se to nevztahuje. Jinými slovy, máme tady právní pravomoc použít použít pra, eh, finanční prostředky na rozvoj, na podporu těchto věcí. A co my jako europoslanci můžeme dělat, abychom tyto věci posouvali vpřed? Kde jsou potřeby, jimž bychom měli věnovat zvláštní pozornost, aby se to hnulo? a ptám se, zda komise se domnívá, že má kompetence a zájem fungovat jako katalyzátor, například vybrat nějaký pilotní systém, pilotní stát nebo celý pilotní region. Prostě jak by mohla komise fungovat jako katalyzátor? A jestli by to byly nějaký soukromý sektor, spíše takovéto systémy, úvěrové systémy, prostě jaké by to měly být e, úspěšné e, systémy. Musíme opravdu něco udělat, aby tady bylo sociální zabezpečení všech těchto lidí, aby neměli pocit, že mají jedinou možnost a to je pořídit si hodně dětí. To si myslím je e, úhelný kámen celého tohoto problému, protože lidé nevidí nebo nemají pocit, že existují nějaké alternativy. Tak možná byste nás mohla v tomhle směru nějak, nějak nasměrovat. Já jsem se opozdil, bohužel z letadlo, bohužel omlouvám se. Pan Martinez. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě samozřejmě sdílím to, co říkala paní de Kaiser v souvislosti s tou Složitostí celé situace souhlasím také s tím, co jste říkala vy. V první řadě je třeba porozumět tomu takto. Ve chvíli, kdy hovoříme o sociální ochraně, tak tady jde o ochraně sociálního zabezpečení. To znamená, jde v podstatě o to zajistit sociální zabezpečení a ochranu občanovi od jeho narození až do jeho smrti. A z tohoto hlediska tady nemůže existovat jaksi konceptuálně nějaký rozdíl mezi těmi bohatými a chudými zeměmi, rozvinutými a rozvojovými. Myslím si, že možná až bude naše civilizace pokročilejší, tak možná budeme moci říci, že všichni občané ve všech zemích světa budou mít zajištěno, že jejich sociální ochrana je opravdu zárukou. A takovéto sociální zabezpečení se může skládat z různých věcí. V první řadě to může být jaksi zdravotní pojištění, poté důchod, to znamená důchody v podobě jaksi podpory v nezaměstnanosti, ale také důchody jaksi pro všechny důchodce. Nevím, zdali vy do tohoto systému nebo zabezpečení v podstatě eh, započítáváte i vzdělávání. Protože my si myslíme, že i tady by mělo to vlastně spadat do té sociální ochrany nebo zabezpečení. Vy jste ve své zprávě zdůraznila, i když je pravda, že to nebylo zas až tak jasné v souvislosti s těmi všemi dalšími eh, jinými koncepty, tak vy jste vlastně řekla, že to, co reprezentuje Evropská unie, nebo jedním z jejich jaksi charakteristických rysů je vlastně univerzálnost sociální ochrany, sociálního zabezpečení. A hovořila jste o tom také jako o veřejné zodpovědnosti. A to nezávisle na tom, zdali se jedná o občana, který je eh, mladý, starší, chudý, bohatý, eh, ať už je u moře nebo v horách. Pořád je to ten jeden stejný člověk, nebo jsou to stejní lidé, na které se toto musí vztahovat. To znamená, že to jsou věci, které nemohou platit pouze pro nás, musí opravdu platit eh, pro všechny ženy a muže, kteří žijou na celém světě i v rozvojových zemích. To, co já vnímám jako zcela učividné, je to, že tady hovoříme o oblasti, ve které existuje opravdu spousta konceptuálních přístupů. A ti, kteří nevěří tomu nebo nemyslí si, že by ta zodpovědnost měla být veřejná, tak opravdu nezdílí jaksi náš postoj, protože my si myslíme, že ve chvíli, kdy hovoříme o Evropě, hovoříme o ochraně našich občanů, tak my máme vždy na mysli veřejnou zodpovědnost. I když je pravda, že v tuto chvíli se už ty eh, tyto v podstatě koncepty v dnešní době tak trošičku tříští. My jsme si mysleli nicméně, že takovéto koncepty a zásady budou platit navždy, i když v tuto chvíli už to tak nevypadá. Je pravda, že ochrana sociálního zabezpečení v podstatě už začíná být pojmem už i mimo eh, Evropskou unii. Ale představte si například zemi jako Kuba. Tak v podstatě podstata kubánské vlády, ať už s ní souhlasíte či ne, tak podstatou eh, této vlády je opravdu univerzálnost sociálního zabezpečení. Ať už je to zdravotní eh, pojištění, ať už je to vzdělávání a nebo důchod v jakékoliv podobě. A také hovořím o tom, čemu my vlastně ve Španělsku říkáme eh, závislost, což v podstatě jsou příspěvky pro všechny eh, lidi, kteří nějakým způsobem trpí závislostí jakéhokoliv druhu. To znamená, že to jsou lidé, kteří potřebují nějaký druhý, druh péče, který může poskytnout ať už rodinný příslušník nebo nějaká veřejná instituce. A to poslední, co jsem chtěla říci, je to, že jsem ve vaší prezentaci neslyšel jednu věc a chci znát váš názor. Spolupráce Evropské unie by měla být namířená k tomu cíli, aby všichni lidé na celém světě mohli poznat na vlastní kůži, co to je sociální zabezpečení. Nicméně v některý, s některými státy existuje takzvaná trojuhelníková e, spolupráce. A taková ta spolupráce existuje mimo jiné v Africe. Bohužel ne, ale neexistuje například v takové formě jako například spolupráce Kuba, Evropská unie a Afrika. To znamená, že dochází vlastně k výměně služeb a znalostí a prostředků, tak jako například, eh, to, jak to funguje například mezi Kubou a Venezuelou a jinými státy. To znamená, že tady jde o to poskytnout služby, poskytnout například území, poskytnout ale i rozpočtové prostředky a to s tím cílem, aby byla zajištěná logistika služeb, které jsou poskytovány našim přátelům. V každém případě ale vám mohu poděkovat za vaši zprávu. Já si myslím, že to řekla už paní předsedkyně. Jde o zprávu, která, já nevím, jestli je tak neutrální nebo tak abstraktní, že vlastně v jednu chvíli člověk má pocit, že se trošičku ztrácí, že už tam v podstatě nenachází v podstatě to konkrétní, to konkrétní, k čemu eh, směřujete. No a ve chvíli, kdy nebude nic konkrétní, no tak tady budeme mít samozřejmě velkou skupinu nějakých abstraktních eh, nepřesných eh, konceptů. A teď já si myslím, že velmi často ve chvíli, kdy vlastně postrádáme takové, takové upřesnění, tak to, může, tak to může být velmi matoucí. A může to být matoucí i v takových oblastech, v níž by to pro nás mohlo být dokonce až nemorální, protože se jedná i o oblasti, jako je například sociální zabezpečení, protože si myslíme, že opravdu všichni, všichni občané, všechny ženy a všichni muži na celém světě mají právo na sociální zabezpečení bez rozdílu. Ale samozřejmě vám děkuji, děkuji za vaší, um, váš příspěvek. Děkuji. Já nemohu říci, že bych mohl více souhlasit s tím, co bylo právě řečeno s Veronik i s mým předřečníkem. Ve chvíli, kdy se hovoří o Evropské unii v jaksi v celosvětovém kontextu, tak se většinou hovoří právě o našem sociálním zabezpečení. Já si myslím, že ta zpráva, kterou vy tady představujete, je v podstatě zpráva, která je v podstatě jádrem naší rozvojové pomoci a rozvojové spolupráce i do budoucnosti, protože to, co se nám v tuto chvíli děje v tomto jaksi krizovém období, tak je to, že v podstatě v tuto chvíli je podrývána, podkopávaná právě rozvojová spolupráce, protože vy hovoříte o té spolupráci, o těch soukromých aktérech, sférech. To je v podstatě součástí vaší eh, prezentace. Poté hovoříte o tom obecném zaměření, ale v tuto chvíli, v tomto jaksi krizovém období dochází k tomu, že v podstatě eh, že v podstatě dochází ke změně základních jaksi kritérií rozvojové pomoci. A to říkám, protože bychom, že si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, co nás čeká v budoucnosti. A říkám to i jaksi s ohledem na všechny neziskové nevládní organizace, které jsou činné v této oblasti, protože já si myslím, že bychom se měli opravdu držet eh, toho, v čem jsme byli úspěšní, protože eh, já si myslím, že v roce 2015, až budeme bilancovat, tak zjistíme, že se nacházíme ještě v horší situaci. To znamená, že já si myslím, že musíme spolupracovat ještě více, musíme podat ještě více rozvojovou pomoc. V tuto chvíli v podstatě my vidíme, že existují proudy, existují eh, jaksi různá hnutí, která se snaží nasměrovat rozvojovou pomoc jiným směrem. Já vám ale řeknu jednu věc. Evropská unie se odlišuje od zbytku světa hlavně svým sociálním modelem. Ale já vám řeknu jednu věc v tuto chvíli v podstatě jde o to, abychom zajistili, že e, tento model bude zajímavý i pro ostatní lidi, i pro tu střední společenskou třídu. Je pravda, že bychom měli také přispívat jaksi k té debatě o tom, jaký, sociální, jaký systém sociálního zabezpečení je eh, vhodný jaksi pro, pro ostatní země, protože eh, já i v souvislosti s tím, co jste řekla vy, se ptám trošičku, jak si kam vlastně my eh, směřujeme s tou naší rozvojovou pomocí do budoucnosti. Merci beaucoup. Děkuji. A nyní dávám slovo Evropské komisi, kterou zastupuje Nick Taylor. Right. Thank you very much. Děkuji a děkuji za tuto možnost se tady vyjádřit. Já za komise bych nejprve chtěla za tuto zprávu poděkovat a je opravdu v souladu se sdělením o e, sociální ochraně v rámci rozvojové spolupráce EU, která byla přijata loni eh, v srpnu a pak závěry rady 15. října. A je to důležité i v souvislosti s tím, co tady bylo řečeno, je to tam dobře nastíněno, včetně podpory trojuhelníkové spolupráce. Tolik bych k tomu řekl. Dále, v souladu s tím, co se praví ve zprávě, bych já vás jenom chtěl informovat o tom, že v komisi, v DEFCO, my jakožto členové se zdůrazňujeme e, kooperační rady mezi agenturami pro rozvoj a teď to bylo v New Yorku, my jsme, bylo to v únoru a my se je toho aktivně zúčastníme a to je jeden z málo orgánů, kde se opravdu scházejí všichni aktéři kte, mezinárodní, kteří týkají rozvojového spolupráce a víceméně se sjednocují k této věci. To je pro vás jen jenom pro informaci. A pak ještě snad pár, doufejme, užitečných poznámek z mé strany. Za prvé, velice a nejdůležitější vůbec je způsob, jak se sociální zajištění dostává jako priorita na agendu eh, v teď diskusí a myslím si, že tomu tato zpráva také vede, protože hovoří se o nerovnosti. A tady teď momentálně se hodně ubírá přemýšlení a obráží to například schůze, která se konala minulý měsíc v Kodaně. A to se právě hodně zaměřuje na systémy sociální zabezpečení, protože to má co dělat se zajištěním rovnosti, spravedlnosti při rozdělování bohatství. A je třeba také pomyslet na rozvoj rozvoj sociálního zabezpečení v rámci rozvojové spolupráce. Je to poměrně složitá věc a myslím si, že konkrétně v Africe eh, koncepce sociálního zabezpečení z hlediska rozvojových agentur eh, má za cíl snižování chudoby. A Světová banka tomu říká bezpečnostní síť, ostatní agentury spíše říkají projekty sociálního zabezpečení a mohou to být tříleté nebo jen delší projekty jsou zaměřeny na konkrétní populaci a cílem je vytáhnout tyto lidi tak či jinak z chudobu a všechno se to dá měřit. Tradiční příklad samozřejmě je Etiopie eh, s těmito ehm, programy bezpečnostní sítí, které podporuje Evropská unie, protože je to na 100% dárcovsky financováno a týká se to 8 milionů lidí a opravdu zabraňuje hladopo, hladomoru. Proč eh, teď si eh, klade etiopská vláda a my všichni otázku, a co dál? Protože, jak tady bylo řečeno, sociální zabezpečení jde vlastně o zabezpečení proti otřesům životního cyklu. A tady musíme vyjít za rámec koncepce snižování chudoby. Jde o spravedlnost a eh, ochrana před zranitelností až otřesy. Proč je to důležité pro eh, cíle, rozvojové cíle milénia? já, protože například se eh, kritizuje, že se tady eh, někde kom, kom, potom agreguje chudoba. A že prostě se země, že se mnoho lidí dostává do situace, jak říkal i pan Evalion, hlavní ekonom eh, Světové banky, kdy prostě jsou jenom těsně nad tou chudobou. Čili my můžeme říci, že jsme je sice vytáhli z chudoby, ale jenom úplně těsně. A jaký to má dopad? Stávají se velice zranitelnými. A to nejsou jenom ty otřesy, které řešíme můžeme programy eh, zaměřenými na odolnost, ale jsou to otřesy životního cyklu, čili rychle se dostanou zpátky do chudoby, když třeba člen rodiny těžce onemocní. A tady si myslím, je třeba říci další věc. A my na to také zdůrazně, eh, poukazujeme v našem byť stručném eh, sdělení, protože je třeba rozlišovat také mezi situací v zemí podle příjmu, proto protože některé už se dostávají do statusu středního příjmu. Ghana, Svazijsko, Angola, to už dneska všechno jsou země podle Evropské africké rozvojové země, které už jsou na střední úrovni. A prostě tady je právě ta otázka vý, výdajů z vlastní kapsy, protože tam, kde je nízký příjem zemích, tam dárci hodně platí sami. Čili pokud jsou tam nějaké základní školské Eh, systémy nebo, eh, nebo sociálního zabezpečení, tak tam to hlavně hradí dárci, aspoň ty základní systémy. A když se ta země dostane do eh, země úrovně středního příjmu, pak už hodně musí platit lidé vlastní kapsy sami. Čili musíme myslet právě na ty země už jaksi středně příjmové. Tam ten problém pořád je. Čínu mimochodem Evropská komise nadále podporuje v její snaze reformovat systémy sociálního zabezpečení. A když se země dostanou do té kategorie eh, té mm, středního příjmu, pak už je mm, vyjmeme z té bilaterální eh, podpory a pak už se, ale pořád to budou země, kde bude velká chudoba a na to je třeba myslet. Pak ještě dvě věci, které eh, je třeba mít na zřeteli. Jedna je otázka sociálních kontraktů. O tom se tady také hovořila. Je to zásadně důležité. Myslím si, že se odehrává velmi dobrá věc, že zejména v Africe stále více vlád si přeje dostat se ze situací, kdy mají spoustu těchto malých eh, eh, systémů, které eh, financují dárci a které vedou neziskovky, aby se dostali k celostátním systému sociálního zabezpečení zabezpečení. Jak už tomu říkají, to je něco jedna. Čili my odpoří, od, podpoříme tady to, čemu říkáme social system floor, anebo už se z toho stane celý systém. 25. února jsme předložili studii, kterou jsme provedli v oblasti sociálního zabezpečení v subsaharské Africe a předložili jsme to na zasedání v Addis Abebě. Pozvali jsme tam jenom několik vlád, eh, jenom ty s nimiž eh, jsme spolupracovali ale ministři se sami tam zvali, protože měli o to obrovský zájem. A mění se prostředí, protože teď země nejenom si přejí větší spravedlnost a rovnost a řešení otázek, které se dají prostřednictvím sociálního zabezpečení řešit, ale také vidí, že to má politickou hodnotu, že jim to vyhrává voliče. Minister z Gany zcela jasně řekl, máme e, sociální zabezpečení na e, volební platformě a na tom je postaven postaveno naše vítězství. A byla to ministrině, řekla, máme stabilitu a teď už jsme na tom lépe a můžeme si plno věcí víc dovolit. Takže to bylo také docela zajímavé. A pak ještě bych řekl jednu věc, a to se týká informací, eh, ty takzvané eh, floors sociálního zabezpečení. Teď je doporučení, aby se dělaly takovéto národní systémy a bylo to schváleno jednomyslně na eh, konferenci Mezinárodní organizace práce s velkou podporou Evropské unie. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám a znovu dávám slovo paní Bastagli, naší eh, odbornici, na sedm minut. Děkuji. Takže k tomu eh, soukromému sektoru to byl požadavek ze strany Evropského parlamentu. Chtěli, abych konkrétně pojednala s potenciální úlohu soukromého sektoru. A pokud si to přečtete, jakými jsme měli mandát, jedná se tam i o e, tuto potenciální úlohu. Samozřejmě, že se hodně vychází z teorie. Tady se dá vyslovit mnoho argumentů, proč by měl být zapojen v různé stupně a v různých funkcích soukromý v sektor. A já, když jsem probírala eh, důkazy, tak zjistila jsem, že z hlediska rovnosti to rozhodně není radno dělat a ta část, která uzavírá, proč tady mají úlohu vlády a kde je naprosto zásadní, aby si stát podržel regulační a monitorovací úlohu. Je to úplně jasné. Možná, že je tady určitá i prostor pro spolupráci a podporu i se soukromými nevládními organizacemi. Vy jste už takové příklady tady také uváděl ale i tak, když vláda spolu s pomocí dárců to může podpořit, i tak tady zůstává zcela zásadní úloha pro ústřední stát, aby i nadále zajišťoval regulování, aby sledoval, co se děje a aby zajistil, že ty služby tady jsou a že také jsou ve slušné kvalitě. To je zcela zásadní. Pak další věc. Pak tady se zdůrazňuje, co se dá dělat, aby se napomohlo eh, zlepšování příjmů do státní poklady, protože jde o to, jak stát vlastně to financuje. A k tomu také musíme mít zprávu, co tedy Evropská unie nebo eh, co může Evropská unie dělat tak, aby Eh, stouply státní příjmy a aby se vynakládaly ty peníze právě na tyto eh, na tyto politiky, protože vidíme, že země se s malými, ale i středními příjmy sice už mají takovéto příjmy, ale zase pak jsou odváděny někam jinam. Nejdou na tyto systémy, a nebo jsou nízkopříjmové země, které ty příjmy nemají, ale pak zase musíme myslet na to, jak by se daly navyšovat. A k tomu máte tady také určité informace a určitě eh, upozorňuji na to tabulko. Zase samozřejmě je to poměrně vágní. Já jsem měla za úkol vypracovat eh, zprávu ve více 25 stran, ale ona každá ta tematika by si zasloužila zvláštní, takže ono to bylo těžké, aby to bylo objektivní, abychom dali informace a argumentace ale já naprosto s vámi souhlasím. Určitě tady je třeba pracovat dále na tom, jak posilovat eh, státní příjmy. Já jsem zmiňovala i to, co děláme spolu s Mezinárodním měnovým fondem eh, ve snaze zlepšovat státní příjmy, aby se zlepšovaly i administrativní kapacity, aby dobře fungoval daňový systém a podobně. Co se týče eh, definice sociální ochrany, ano, to má určitou ideologickou složku. A viděli jsme tady určitý vývoj v rozvojovém kontextu ze strany organizací, které primárně zdůrazňovaly řízení rizika a měly jaksi minimalistickou představu sociální ochraně. A teď postupně přecházejí na širší porozumění tomu, co je to sociální ochrany a uvědomění si toho, jakou úlohu má stát při podpoře a prosazování sociální ochrany. Tady vidím posun. A samotná ta krize jak si je eh, meč o dvojím ostří. Může se to vydat dvěma směry. Historicky vzato krize v některých případech nakonec eh, nastartovaly určitou sociální ochranu, zejména v nízkopříjmových zemích. A eh, Tady v těch nedávnějších krizích jsme někdy opravdu něco takového viděli. Čili na základě toho lze dále budovat sociální ochranu. A zase úloha OSN, dalších aktérů, doufám, povede k tomu, že se dosáhne všeobecnějšího, rovnějšího typu uh, sociálního zabezpečení, než to, aby byla jenom ta minimalistická, rezidualistická eh, bezpečnostní síť, jak tomu bylo v mezinárodním kontextu dlouho, ale už to dneska tak není. Ohledně a to s tím vlastně souvisí a s financováním ze strany dárců co se sociální ochrany týče. Čili financování ze strany dárců mělo zásadní význam, aby se nastartovaly programy sociální ochrany, projekty, politiky. Někdy ale e, byl jenom smíšený nebo menší úspěch, aby se tyto programy převáděly na národní politiky, aby se toho chopily vlády a daných zemí. Čili dárci musí vstupovat do partnerských vztahů s vládami. Tam v době, když se to připravuje, tak ano, musí to celé nastartovat, celé ty programy a projekty v oblasti sociálního zabezpečení, ale musí mít dlouhodobou vizi. A bohužel to většinou chybělo eh, v těchto programech, čili dárci upřednostňovali bezprostřední dopad na snižování chudoby, což je pochopitelné a také je to cíl. Ale podíváme-li se na původní cíle, o co jde v sociální ochraně a zabezpečení, pak bychom měli se na to dívat ze střednědobé a dlouhodobé perspektivy. Dárci by tedy měli mít také dlouhodobější představy a měli by jednat v součinnosti s vládami. A to by mělo zahrnovat i plán, plán, jak převést postupně ty projekty na národní státní politiky a programy. To je velice důležité a zas nás to vrací k diskusi o státním financování a o zvyšování vnitrostátních příjmů, jak je třeba mobilizovat pak tyto fondy za účely eh, sociálního zabezpečení. Děkuji. Děkuji. A nyní přejdeme k bodu 11 našeho pořadu jednání. Výměna názorů s paní eh, zpravodajkou pro rozpočet paní Jensen, kterou eh, srdečně vítám v našem středu. Diskuze o rozpočtu budou letos skutečně náročné, protože čelíme nejistotě vzhledem k tomu, že víceletý rámec ještě není schválen. Spolehám se však na paní Jensen, že, eh, nás, že nám osvětlí eh, tuto situaci a dávám jí slovo. Děkuji vám, děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji za to, že jste mi umožnili se sem dostavit a vést eh, diskuzi první rozpočet, o diskuzi o rozpočtu. Rozpočet na 2014 opravdu je nejistý, neboť nemáme víceletý rámec, nemáme legislativu, nemáme v podstatě nic. Takže se musíme zamyslet nad tím, jak to zvládnout. Minulý týden jsme odhlasovali zasedání, tedy eh, usnesení o NMF víceletém rámci. Za druhé jsme hlasovali o pokynech na roz, pro rozpočet na rok 2014. Žádali jsme eh, tedy odmítnutí tohoto rozpočet, rozpočet eh, víceletého rámce, protože to, co teď máme, to, co teď je na stole, myslím, že v parlamentu existují velké obavy, abychom omylem nepřijali to, co vzešlo z dohody Evropské rady. Pokud jde specificky o vaši oblast, kategorie 4 rozpočtu, tak když se podíváte podrobněji na to, o čem se rozhodlo, tak to byla eh, tedy to zvýšení pouze 3% roku, eh, do roku 2020, velmi malé zvýšení v eh, oblasti v níž jsme svědky toho, že všechno bývá tedy každý rok velmi natěsno. Možná tam bude nedo, velmi nedos, ned, velký nedostatek flexibility, protože eh, se tam dostal eh, také výzkum další oblasti, takže eh, to je něco, co sou, souvisí s MFF. Bude to mít samozřejmě dopady i na rozpočet roku 2014. Vím, že návrh komise jako takový byl návrh, který se nesetkal s příliš eh, vřelým eh, přijetím v tomto výboru. Když jsem hovořila s komisaři ohledně toho, co vzešlo z Evropské rady, tak oni zdůraznili, že potřebujeme více prostředků na humanitární pomoc, musíme najít nějaké eh, řešení, pokud jde Eh, o tuto otázku, zejména posílení některých oblastí, které jsou velmi blízké tomuto eh, výboru, ale některé politiky sousedství nejsou příliš dobře implementovány. Vždycky, když dáváme ty prostředky do rozpočtových eh, linií, tak mám silný signál, ale teď se zdá, že to není příliš dobře implementováno. Těším se na vaše názoru, názory k MFF i k rozpočtu na eh, rok 2014. Zítra bude první trialog, ale bude to obecné. Bude to záviset na tom, jak budeme postupovat, jak budeme pracovat s rozpočtem. Jako kdyby rada ještě nezjistila, že máme Lisabonskou smlouvu, takže se k tomu staví jako dřív. Eh, to znamená, jako kdyby oni měli první slovo v zemědělské politice a my v ostatním, ale přitom duch Lisabonské smlouvy je takový, že zkrátka o všem a o každém kroku, o každém řádku musíme naprosto vážně eh, hovořit a že obě, oba orgány mají rovné podmínky. Nevím, jestli se nám to podaří tentokrát, ale od vstupu Lisabonské eh, smlouvy v platnost tak dvakrát ze tří případů jsme se dostali tedy do situace, kdy jsme neměli rozpočet. Loni jsme byli velmi blízko, na první pohled to nebyly zásadní věci, ale rada k tomu přistupuje skutečně absurdním způsobem. Nechce začít jednat teprve až na poslední chvíli, a nechce hovořit o věcné stránce věci. A já skutečně doufám, že se nám eh, podaří zajistit, aby parlament byl optimálně eh, vybaven na takovou diskuzi. Těším se na to, co, co k tomu řekne eh, výbor. Nyní bych dal slovo zpravodaji pro, pro rozpočet na rok 2014, pan Lastra. Muchas gracias, señora Jensen. Yo... <clears throat> Děkuji. My tady v podstatě s touto debatou teprve začínáme. Rád bych upozornil na jednu potřebu nebo nutnost, která je velmi důležitá v souvislosti s rozvojem pomocí a s humanitární pomocí. Situace je opravdu velmi vážná a to vyvozuji samozřejmě z, z nám dostupným informacím a také z, ze situace dosahování cílu milénia. Kromě toho, Evropská unie, stejně jako její členské státy, musí plnit své závazky eh, v souvislosti s také s tím eh, dohodnutým procentuálním podílem 0,7 eh, z DPH. je, pardon, z HDT. My Samozřejmě známe i data z října 2012. Jsou to údaje barometru, eurobarometru, které mimo jiné dokazují to, že občané členských států Evropské unie souhlasí s tím, aby rozvojová pomoc byla navýšena a byla více podporována. Další věc, kterou jsem chtěl zmínit rozvojová pomoc a humanitární asistence a pomoc. Je, to je v podstatě pro nás morální imperativ, protože my musíme bojovat v podstatě proti jaksi těm negativním důsledkům, které má migrace a zhoršující se situace. Samozřejmě musíme musíme nějakým způsobem chránit rozvojovou pomoc. A musíme si uvědomit, že se rozvojová pomoc týká opravdu velkého množství lidí na celém světě. A chci říci, že rozvojová pomoc a humanitární pomoc jsou opravdu zásadním principem Evropské unie. Doposavat jsme byli efektivní a musíme tuto kontinuitu také zajistit i do budoucnosti. To znamená, musíme i nadále plnit naše závazky a myslím si, že je to také velmi důležité, abychom se my jako výbor zcela jasně vyjádřili. To znamená, že chceme plnit i na naše závazky do budoucnosti. Já vám děkuji. Dávám slovo panu Michelovi. Děkuji vám. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Děkuji Ricardovi za tyto připomínky. Myslím, že tady existovala schoda napříč politickým spektrem. Eh, byli jsme eh, v kontaktu i vy s mm, předsedou parlamentu, s představiteli dalších institucí. Já souhlasím s tím, co říká paní Jensen eh, ohledně toho, jak je rozpočet formován. Je to skutečně jako kdyby si neuvědomili, že máme Lisabonskou smlouvu, a tak či onak si to musí uvědomit. To asi nebude vyhovovat irskému předsednictví pro, z mnoha důvodů. Každopádně existují velmi silné pocity v naší skupině, v dalších skupinách. Že musíme jasně říci, že to prostě jen tak ne, nepotvrdíme mechanicky Jistě, že nebudeme mít eh, takový prostor v rozpočtu, jak jsme doufali, ale nikdo v tomto výboru tady, eh, to není pro naše vlastní hlasy. Toto je vedeno tím, že každý den umírá 23 tisíc lidí a my vůči těmto lidem máme eh, dětem máme závazky, které neplníme. Neplníme tak v, další, v rámci dalšího víceletého víceletého rámce ani, takže skutečně budeme bojovat kolektivně, všichni napříč skupinami v tomto výboru i jinde. Já vím, že předseda Schulz o to má obzvláštní zájem, nemůže udělat všechno, nemůže tedy, eh, není všemocný, ale může některé věci posunout. Takže skutečně dejme jim jasně najevo, že Lisabonská smlouva existuje a že jim to jen, neod, jen tak eh, neodpoklonkujeme. Eh, a jistě jsou tu strukturální fondy a zemědělská politika, kde jde o hlasy voličů, ale v tomto případě nás to nikdo nemůže obvinit. Toto je humanitární záležitost. Děkuji. Eh, pane Martinez, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jen tři připomínky, protože zcela souhlasím s tím, co řekl můj přítel Ricardo a pan Mitchell. V první řadě v tomto parlamentu se ne vždy známe, většinou známe pouze své kolegy z výboru. Já jsem měl tu čest spolupracovat s paní Jensen eh, již několikrát v minulosti. Paní Jensen je opravdu velmi eh, efektivní a je to také člověk, který má zcela jasné eh, zásady a moc dobře ví, o co jde nám tady v našem výboru. A já jsem to chtěl zdůraznit, protože mě do určité míry uklidňuje, že to je právě paní Jensen, eh, která se v této velmi složité situaci podstatě rozhodla zhostit se takového komplikovaného tématu. Já mám takovou bohužel velmi pesimistickou intuici v souvislosti s tím, co se právě děje a co se stane, protože rada předložila návrh, který je neakceptovatelný, je nedůstojný, jde dokonce, jde dokonce proti pravidlům smlouvy, Kromě toho je to také návrh, který nezohledňuje to, k čemu došlo v minulosti. V podstatě v tuto chvíli není žádná možnost, jak tento návrh podpořit. Ale jelikož nás tady není mnoho, tak mohu být klidnější a mohu se přiznat k následujícímu. Musím se přiznat k jedné věci. Já mám velmi malou důvěru v to, že Evropský parlament eh, zachová a uchová si současnou pozici. Já to vidím následovně. Ten scénář bude vypadat takto. Eh, Rada nám dá, nám daruje nějaké čtyři bombonky, tak aby dosáhla opravdu velmi těsnou většinu Evropského parlamentu. A to je stále nebezpečnější taktika, která se v tuto chvíli rozehrává skoro všude. To znamená, že tady máme opravdu nedůstojný návrh, opravdu zcela nestydatý návrh, poté začnou vyjednávání a v podstatě eh, oni nám dají jaksi něco malinkého a tím si získají tu eh, většinu, to znamená na základě nějakých eh, drobečků. Já si myslím, že ale jedna věc, eh, na které opravdu musíme trvat, je právě ta flexibilita. Flexibilita v souvislosti právě s rozvojovou pomocí a s humanitární pomocí. Ale já si myslím, že my tady tu flexibilitu ztratíme, protože jsme tím nejslabším článkem řetězce. To, co jde a priori na, rozvojový, na rozvoj a humanitární pomoc, tak přesně to oni seškrtají a nasměřují úplně jinam. A proč tomu tak bude? Proč si to peníze získají jednotlivé členské státy pro sebe? No, protože vlády členských států jsou samozřejmě v tuto chvíli blíže a v chvíli, kdy hovoříme o rozvojové pomoci, hovoříme o lidech, kteří jsou opravdu velmi daleko od nás. Já přesto ještě nestrátí, nestrácím naději, že se mílím, nicméně tu důvěru opravdu nemám. A Myslím si, že rozhodně ty drobečky, o kterých jsem hovořil, souhlasit nesmíme, nemůžeme v budoucnosti. A já jsem si chtěla paní Jensen zeptat na jednu věc. Pokud parlament neschválí rozpočet, tak já si myslím, že v roce 2014 budeme pokračovat s prodlouženým rozpočtem eh, eh, roku 2013. A jaký je tento rozpočet? ten rozpočet je lepší, nebo není lepší, nebo jak to vysvětlit? Já si myslím, že je lepší v souvislosti s tím, co se týká právě rozvojové pomoci a humanitární pomoci. Rozhodně by to bylo lepší než to, co by se odsouhlasilo poté pro rozpočet 2014. Protože ve chvíli, kdy se podíváme na to, co nám v tuto chvíli eh, eh, rada nabízí, tak je tomu určitě tak. Takže já jsem si chtěl v podstatě vyjasnit tuto věc. Já jsem chtěl vědět, co si o tom myslí paní Jensen, protože ve chvíli, kdyby mi to potvrdila, tak já bych prostě jenom řekl, tak ne, tak to já volit nebudu, nebudu volit ani ty dromečky, ani tohle, protože ve chvíli, kdy tady se potom bude rozhodovat o rozpočtu eh, pro rok 2000, 14, tak vlastně dojde k tomu, že ve chvíli, kdy my bychom chtěli eh, v podstatě odsouhlasit ten současný návrh, tak jak to navrhuje eh, rada, tak bychom na tom byli hůř, než když bychom eh, hlasovali proti protože samozřejmě všichni víme, že teď se v podstatě o tom vyjednává a ta vyjednávání mají neuvěřitelné dimenze, ale já jsem samozřejmě chtěl říci že paní Jensen, že jí opravdu děkuji, blahopřeju jí a chci jí říci, že může opravdu počítat s naší podporou. Ale chci se jí zeptat, zda si myslí, že by to byl dobrý nápad, kdybychom se my rozhodli, že neodsouhlasíme ten současný, současný návrh na rozpočet 2014 a 2020 problém, protože pokud bychom nehlasovali, tak je pravda. Myslíte si, že by bylo pravdou, že budeme mít e, méně peněz právě na tuto oblast, či ne? Děkuji, děkuji moc krát. Merci, monsieur Martin. Děkuji vám, pane Martinez. A nyní dám slovo Evropské komisi, to je paní Kantrin Pete Pendingen, na pět minut. Děkuji vám, paní předsedkyně. Bude to ještě kratší komise zastoupená v trialogu prostřednictvím DG eh, pro rozpočet. Zastupuje komisi na úrovni všech liní rozpočtu, nejenom těch, které se týkají eh, rozvojové pomoci, vnější pomoci. Jsme si vědomi určitých potíží, problémů realizace tohoto rozpočtu na rok 2014, jak bylo řečeno. Takže to je, je to dosti výjimečná situace v, v instituční historii, ta současná nejistota, jak bylo řečeno již panem Barosem, tak komise udělá vše pro to, abychom eh, sehráli konstruktivní roli při budování rozpočtu. Tak, aby bylo možné realizovat eh, všechny programy a iniciativy od začátku roku 2014. Jinak eh, stejné znepokojení, pokud jde o absenci roku, rozpočtu na rok 2014, což už byl, eh, by bylo vlastně pokračování z roku 2013. Takže odpověď paní Jensen je v tom to skutečně pertinentní. Merci beaucoup. Děkuji. A nyní všechny naše zraky se upírají k paní Jensen, abychom si vyslechli odpověď na tak významnou otázku pana Martineze. Děkuji mnohokrát, děkuji. A také děkuji za to, že jste eh, poukázali i na etickou dimenzi. To je určitě důležité, abychom si to v souvislosti s tím, co tady děláme, připomněli. Co by se stalo, kdybychom neřekli ano, kdybychom nezískali souhlas? Pravda je, že bychom měli tady strop z roku 2013 a čistě teoreticky vzato by bylo možné pokračovat s legislativními věcmi a říct, dělat prostě tu legislativu tak, aby prostě byla v souladu s těmi stropy, ať už budou jakékoliv. A pokud to nebude tedy mezinárodní, pardon, víceletý mm, rámec, který by rozhodla Rada, Komise a všechny instituce, pak prostě by to byl strop platný v roce 2013. Rada pořád říká, tohle není alternativa. Jestliže vy řeknete ne, tak my prostě přestaneme pracovat na legislativních složkách. Oni prostě nechtějí říkat, máme přece strop z roku 2013. Oni nám celou dobu říkají, ne, tak to nejde. Což mi svým způsobem říká, že jim způsobuje jistou obavu, že bychom opravdu mohli říct ne. Samozřejmě, že všichni si přejeme najít řešení, ale ne prostě jakékoliv. A dá se říci, že ten strop limit na rok 2013 přece jenom dává více peněz, celka eh, o 10 ale eh, jedná se o jinou defini- definici. Spíše na zemědělství a méně na propojení Evropy, výzkum Connecting Europe výzkum a tyhle oblasti. Myslím si, že konkrétně pro vaší oblast by to nespůsobilo žádný velký rozdíl, protože eh, vy stejně nedostanete eh, velké navýšení, ať už ten návrh na stole bude vypadat jakkoliv. A to mi zase říká, že by bylo určitě dobré najít řešení a samozřejmě, že za tím účelem je třeba vyjednávat. To se také děje a to v vyjednáváních o e, celém finančním rámci a víte, že dochází často setkávají s zapravodají ze specializovaných výborů, aby se zlepšovala koordinace a aby se tedy posunulo dopředu těch pět nebo sedm oblastí, kde bychom měli stát při sobě. A právě vaše oblast by měla být ta, které by se poskytla potřebná pružnost pro případ naléhavých situací. Samozřejmě, že se to liší od roku k roku. Když mluvíme o pružnosti, o flexibilitě, tak samozřejmě je to i vaše oblast protože tady jsme ve skutečnosti často využívali té možnosti flexibility v jiných letech. Takže tato oblast eh, to je. Nikdy nevíme, kdy udeří sucho, nebo kdy vypukne válka a vyžádá si více finančních prostředků z Evropské unie. Tohle nemůžeme prognozovat z roku na rok. Tady potřebujeme flexibilitu, o to tady jde. Ale co se týče ročních rozpočtů, je to samozřejmě těžké bez toho rámce. Ale přirozeně, že lze vypracovat návrh a zahájit nové programy na základě evropské legislativy. A my doporučujeme všem výborům, včetně vašeho, tedy my, kdo vyjednáváme, abyste pokračovali, abyste jednali na legislativní bázi to by mělo být k dispozici minimálně k 1. lednu 2014 a to bez ohledu na to, jaký budeme mít nakonec rámec. Tady máte vy a parlament jako takový pravomoce v oblasti legislativy. A musíme tedy hodně dobře koordinovat, abychom si zajistili dobrý a silný legislativní základ. Děkuji. Děkuji všem. Nyní přerušuji naše zasedání a začneme znovu zítra v 9 hodin. Společné slyšení mezi DV a Krym na téma korupce a praní špinavých peněz, zločinnost. Doporučuji, budou tu velmi zajímavé osobnosti, eh, přední osobnosti, které tady tu budou, aby s námi mohli setkat a hovořit s námi. Takže zítra v 9 v tomto sále.